Dobré odpoledne, milí kolegové, už teď máme sedm minut spoždění, takže mám pocit, že bychom měli začít. Čeká nás eh, hodně práce. Máme hodně bodů na pořadu jednání. Takže na pořadu jednání teď máme bod, který se týká strategie pro jednotný trh. Spravodajkou eh, je zde paní Lara Komi. A já bych hned tím, že jí dám slovo a potom budeme pokračovat, dostanou eh, slovo tím výzpravodajové a potom ostatní. Já bych chtěl teď ještě eh, přivítat u nás 20 studentů, 20 mladých studentů z Chorvatska, Polska, Slovenska a Itálie. Ti tady dnes jsou u nás na návštěvě v sále, takže je tady vítáme. Vítáme vás. Je to 15, eh, a kromě toho tady máme 15 stážistů z Generálního ředitelství pro uh, překlady, ti jsou tady také. Takže všechny zdravím a předávám slovo paní zpravodajce Laře Komi. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je dobře, že se budou moci tady studenti účastnit a vyslechnou si nějaké informace o strategii pro jednotný trh. Podle mne se nám podařilo teď odvést eh, skvělý kus práce na toto téma. Bylo předloženo několik eh, pozměňovacích návrhů a celkem 23 kompromisů, což znamená, že se nám podařilo dosáhnout synergii a dohody u celé řady bodů. Pokud je o jednotný trh, to je věc, která by podle mne měla vést eh, k růstu Evropy a díky tomu také dochází k ničení nebo odstraňování překážek. My jsme některé z nich identifikovali a jsou uvedeny v dokumentu. Já teď nebudu vysvětlovat každý ten kompromisní návrh. Všichni máte před sebou text. Pouze upřesním několik věcí. Podařilo se nám nají, dosáhnout konečné dohody, pokud je o otázku DPH, a to z toho důvodu, že to byla e, klíčová záležitost, si myslím, že se nám podařilo poda- e, dosáhnout skvělé dohody. Díky tomu budeme moci postoupit ku předu. Také jsme podnikli řadu zjednodušení, snažíme se zjednodušovat eh, eh, zadávání zakázek a také všechny ty podmínky, které se uplatňují na malé a střední podniky. Také nám jde o ochranu spotřebitelů. Tam chceme uh, přispět tím, že se bude označovat původ výrobku a potom další věc, která je podle nás důležitá, je to, že se musíme snažit co nejvíce zjednodušovat eh, evropské zakázky v souvislosti s inovacemi. Také je důležité dohodnout se na společných definicích, tak aby bylo jasné, co znamená například startup, nově e, založený podnik, nebo co znamená přesně malý a střední podnik. Dále jednotné vědět a společným způsobem chápat, jak e, definovat nebo co chápat pod účastníkem e, veřejné zakázky. Potom hovoříme o e, stínové ekonomice a myslím si, že kompromisy v této souvislosti e, jsou uspokojivé a doufám, že až se o tom bude hlasovat, tak si zajistíme co největší podporu. Já jsem tady samozřejmě k dispozici, pokud má někdo zájem se k tomu nějak vyjádřit a ráda odpovím stínovým zpravodajům. Děkuji, děkuji paní zpravodajce, děkuji vám také za stručnost, jako jste vysvětlila, o co jde, jako jste se vyjádřila k vašemu, vaši vaší zprávě. Teď eh, předám slovo stínovým zpravodajům, pan Malemici. Thank you very much. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla Laře poděkovat a i ostatním stínovým zpravodajům děkuji za spolupráci eh, a za otevřenost. Ta atmosféra, v jaké jsme pracovali, byla velice příjemná. Samozřejmě Různé politické skupiny vycházely z různých výchozích bodů, ale myslím si, že se nám podařilo celkově vypracovat zprávu, která je uspokojivá pro všechny a vyhovuje celé řadě kolegů, celé řadě politických skupin a v podstatě to bude výhodné také pro jednotný trh. Všech 23 pozměňovacích návrhů nebo kompromisů bylo přijato jako balíček a myslím si, že bychom je měli podpořit všechny. Jsou velice uh, obsáhlé pokud je o e, eh, SD, tam se nám nepodařilo sice dosáhnout to 100% a toho, o co nám šlo, ale přesto výsledek považuji za vyvážený a myslím si, že je to věc, která by se měla zítra při hlasování potvrdit. Měli jsme bohužel e, krátké lhůty, neměli jsme možnost projednat úplně všechno, co bychom bývali chtěli, ale jsme schopni se přizpůsobit a tak jsme se přizpůsobili. Musím také poznamenat v této věci, že i když řada pozměňovacích návrhů je obsažena v kompromisech a většina z nich je přijatelná, tak chci zmínit několik důležitých věcí pro SAD, které tam zapracovány nebyly. Spadá tam uh, refit, lepší právní předpisy, směrnice o službách, pas v oblasti služeb, maloobchod, standardizace a sociální ekonomika. To jsou věci, které tam zapracovány nebyly, ale já věřím, že se nám podaří přesto eh, odhlasovat vyvážený text, tak jak tomu bylo i u kompromisu, jak se nám to podařilo nakonec dosáhnout. Takže se budu těšit na zítra, na zítřejší hlasování a věřím, že tato vyvážená zpráva nakonec bude potvrzená, že to kolegové podpoří. Děkuji. Děkuji vám. Dále EKR, eh, Daniel Dalton. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl zpravodajce poděkovat Děkuji za velice obsáhlou práci, kterou jste odvedla v této souvislosti. My jsme byli stínovými zpravodaji a myslím si, že se nám podařilo skvěle spolupracovat. Pokud je o EKR, mohu říci, že konečnou zprávu podporujeme. Zprávu této podobě také se nám nepodařilo dosáhnout všeho, co bychom bývali chtěli, ale přesto kompromis eh, považujeme za kvalitní, přijatelný a myslím si, že byly zohledněny požadavky všech skupin. Takže my budeme zprávu nakonec eh, podporovat a budeme hlasovat pro. Myslím si, že ve zprávě je několik eh, důležitých věcí, které se tam podařilo dostat. To, že se budou muset eh, vytvářet nové obchodní modely, eh, bude klíčové v budoucnu. Myslíme si, že to spotřebitelům i pracujícím zajistí flexibilitu a budeme moci díky tomu reagovat na 21. století a nové ekonomické modely. Potom uznání tradičních poskytovatelů, <clears throat> aby mohli tradiční poskytovatele služeb konkurovat musíme odstranit překážky, které je zpomalují. Pokud je o jedno, jednotný trh společně, jeho, tedy obecně a jeho rozvoj, to je klíčové do budoucna a myslíme si, že to musíme zajistit, aby to fungovalo jak pro malé podniky, tak pro velké podniky. Problém, který teď máme, totiž spočívá v tom, že jednotný trh nefunguje stejným způsobem pro ty malé podniky jako pro velké. Velké podniky a společnosti um, využívají úspor z rozsahu, což je výhoda, kterou malé střední a podniky nemají, takže Teď je to bohužel eh, nevyvážené, ze všeho těží pouze ty velké podniky a my to musíme změnit. Musíme zajistit, aby se jednotný trh vyvíjel takovým způsobem, že bude eh, výhodný pro všechny. A to si myslím se uvádí eh, v konečné podobě dokumentu. Jsem velice rád, že se nám podařilo dosáhnout kvalitní dohody na toto téma. Je jasné, že budeme muset problémy ještě řešit a co nejrychleji nebudeme, nemůžeme čekat pouze na členské státy, až to vyřeší. Takže dohodu eh, v této věci považuji za uspokojivou. Pouze stručně teď zmíním několik věcí, co podpořit nemůžeme. Je tam totiž několik kompromisů, které bohužel naše skupina nebude moci podpořit, i když konečnou podobu, jak jsem říkal, podpoříme, budeme hlasovat pro, i když jednotlivé kompromisy eh, například ne. Pokud je o eh, dozor nad trhem a bezpečnost výrobku, tak Celkově podporujeme pokrok v této oblasti, ale nemůžeme bohužel podpořit eh, přesně to, jak je to naformulováno, konkrétně označení původu. Myslíme si, že identifikovat eh, zemi původu u mnoha výrobků, kde se například eh, často ten výrobek skládá z výrobků, pardon, z částí pocházejících z různých zemí, tak to bude velice komplikované, nákladné a nijak to nepomůže, nezajistí to mm, větší bezpečnost těch výrobků. Navíc nechápeme, jak se to vlastně dá odůvodnit. Podle nás eh, toto není nějaké selhání trhu, které bychom měli řešit. Potom obecně, pokud je o označování, tak musíme zajistit eh, lepší poskytování jednoduchých informací na eh, etiketách, na označení, tak, aby to pro spotřebitel bylo jasné a aby nedocházelo k fragmentaci. Ale, jak už jsem říkal, nespadá tam označení původu. A potom, pokud je o nezemědělské um, označení původu, zemědělské tedy označení, uh, pardon, zeměpisné označení výrobku, tak tady nemůžeme podpořit to, že by se to ze zemědělských produktů rozšířilo na všechny. U zemědělských eh, výrobků to má svůj smysl, protože ty jsou navázány na určitou eh, oblast, půdu a tak dále, ale to se netýká potom všech ostatních výrobků. K tomu by se dalo navíc přistupovat velice restriktivně. Prostě nám není úplně jasné, jaký přínos by to mělo, pokud bychom to opravdu, tuto povinnost eh, zeměpisného označení rozšířili na všechno. Nechápu, proč by nějaké auto například mělo být vyrobeno v jednom městě a ne v jiném. Chápu, proč například šampaňské se musí vyrábět v nějaké konkrétní oblasti, ale to se netýká všeho. Tam je totiž konkrétní půda, konkrétní klima a má to vliv na konečný výrobek, ale pokud je o například to, co je vyrobeno lidskými rukama, tam eh, se jedná o něco úplně jiného. A prostě nám to není jasné. Vím, že zpravodajka o tomto ví, Chtěla jsem to pouze říci a opakuji, že tento kompromis eh, nepodpoříme. Ale konečnou zprávu ano, budeme hlasovat pro. A ještě jednou eh, opakuji, že celkově se nám podařilo dosáhnout eh, dobré dohody. Takže konečnou zprávu v konečné podobě podpoříme, budeme hlasovat pro. Ano, děkuji, pane Daltone. Teď je skupina ALDE, S tím zpravodaj za ALDE. Děkuji. Děkuji za konstruktivní práci na této zprávě. Všichni jsme si dobře vědomi, že je to dobré stanovisko. Já chci poděkovat zpravodaji všem um, pozměňovacím návrhům. Ale máme stále ještě pořád problém s 9, 15, 19, 21 a 22. Obzvláště tři poslední. Které jsou více sladěné s EKR a EPP. A ještě máme problém s 23. Zvlášť 19, 22, 23, to jsou ty, které chci vypíchnout, tam je problém, měli bychom je změnit. Kompromis ke geoblockingu je příliš slabý, měli bychom vyzvat komisi, aby eh, předložila ambiciozní návrh. Ale nemůže podpořit negativní změní ohledně té eh, sdílecí ekonomiky. Dále v oblast Eh, zaměstnanosti a, a zdanění ve sdílené ekonomice. Opět je, je tu negativní kontext. Myslíme si, že komise by měla revidovat všechny oznamovací a označovací požadavky. Je tu celá řada eh, označovacích požadavků a mělo by se zvážit, které z nich jsou esenciální ke spotřebě těchto produktů. Ale se také domnívá, že informace by měly být poskytovány digitálními prostředky, nikoli nutně přímo na výrobku. Kompromisní návrh 22 proto není dost ambiciozní. Děkuji. Grazie. Děkuji. Nevidím už nikoho dalšího, eh, respektive nevidím nikoho za GUE, za zelené tady není Julie Reda, nevím, zda by se chtěl vyjádřit možná někdo jiný ze zelené, prosím. Thank you very much. Uh, I'm... Děkuji. Chci hovořit za pana Redu, který je stínovým zpravodajem naší skupiny. Děkuji zpravodaji za to, že zohlednil naše ohledy ohledně crowdfundingu, sharing economy, otevřených standardů, které jsou snadno implementovatelné malými a středními podniky, licencovací modely. Na to se díváme pozitivně, ale stále máme jistě zbývající výhrady ze strany naší skupiny ke geoblockingu. I my um, vyjadřujeme politování nad nedostatkem ambicí, kontextu dotahování digitálního trhu si myslíme, že bychom měli eh, toto lépe zohlednit. Eh, měli bychom mít cílený eh, přístup a přístup k ke geoblockingu, ale s tím, aby malé a střední podniky nemusely splnit všechno všude. Eh, IMCO by měl být ambiciozní, pokud jde o práva spotřebitelů na přístup informací ohledně zboží, což není to tež jako nutit eh, všechny firmy. Eh, pokud jde o GI, s tím nemůže naše skupina ehm, souhlasit a pokud jde o výrobu eh, SPC, tak eh, tam eh, bychom měli pobídnout generické a bioobrobné léky. Tam je několik v podstatě schodných pozměňovacích návrhů z různých skupin, takže myslíme, že se můžeme pořád ještě dohodnout v této věci. I když náš pozměňovací návrh 2019 až 20 se z, z, přibližují Máme problém s 220, kde jsou slova, aniž by se nepotr, nepodkopal trh podle režimu SPC v chráněných trzích. Takže máme za to, že i tam i nadále může být ještě dosaženo změny. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji. Děkuji za vyjádření. Teď je Marko Giulo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce za skvěle odvedenou práci. Myslíme si, že tady eh, máme celou řadu pozitivních bodů v tom textu, podařilo se nám jej celkově vylepšit a zároveň sloučit eh, různé názory. Myslím si, že je důležité to, že v textu eh, jako ústřední část je spotřebitel a pracující, tedy jednotlivec, že ten by měl být eh, chránit. Nám samozřejmě jde o to, abychom vytvořili takový jednotný trh, který povede k růstu malých a středních podniků. Musíme vytvořit eh, za tímto účelem jasné a jednoduché předpisy. Teď se dostávám ke konkrétním aspektům. Jsme velice rádi, eh, že jsme zvolili takový přístup, jaký jsme zvolili, že tam máme například, nebo to, jak jsme vyřešili sdílenou ekonomiku. Zároveň je nutné ale zachovat zájmy těch, kteří už působí na trhu. Žádáme tedy zákonodárce o to, aby vykonal nějaké úsilí a snažil se přizpůsobit právní předpisy tak, aby reagovali na rychlost, jakou se toto odvětví rozvíjí, ta sdílená ekonomika. A nějakým způsobem bychom také měli předjímat situaci a vytvářet právní předpisy flexibilní, tak, aby, možné, aby bylo možné v budoucnu eh, reagovat na nový vývoj a případně vytvořit nové pracovní příležitosti. Takové, které si zatím ještě neumíme představit. Dále. Vyhovuje nám žádost o legislativní zásah, pokud je o zeměpisné označení jiných výrobků než zemědělských. Myslím si, že takovýto systém rozhodně nějak negativně neovlivní volný pohyb zboží, naopak. Myslím si, že by nám takovéto řešení mohlo pomoci eh, vylepšit kvalitu výrobků, které se vyrábí na našem kontinentu. Kromě toho se nám líbí žádost formulovaná na komisi, pokud je o označování eh, výrobku, informace na etiketách. I tam si myslíme, že bychom měli spotřebitelům eh, podávat více informací, což povede potom k správnému rozhodování z jejich strany, informovanému rozhodování. To je podle mne eh, přidaná hodnota. Pokud je o to, co nám nevyhovuje, tak eh, nelíbí se nám ta část o lécích. Tam se nám nepodařilo bohužel dosáhnout uspokojivého kompromisu. Já i ostatní kolegové jsme předložili eh, v této souvislosti pozměňovací návrhy a doufáme, že budou zítra podpořeny. Jde totiž o to, abychom zachovali eh, existující práva a ochranu spotřebitelů a musíme se vyhnout tomu, aby se sem valila eh, nekontrolovaně nějaká produkce ze třetích zemí. Takže doufáme, že budou tyto naše návrhy zítra podpořeny během hlasování. Děkuji vám, děkuji. Za ENF tady nikoho nevidím, ani zpravodajku, ani nikoho jiného pardon, ani stínovou zpravodajku od někoho jiného, takže přejdeme přímo k členům výboru. Pan Šváb. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl především poděkovat eh, srdečně eh, paní eh, zpravodajce Komi za vynikající práce. Když se podíváme, co je vlastně tím hlavním signálem, který má vyslat tato zpráva z vlastní iniciativy, je tedy to, že chceme, aby se předpisy pro společný trh více a lépe prosazovaly a vynucovaly a že tedy eh, chceme eh, toto z parlamentu eh, jaksi podporovat. A v podstatě můžeme říci, že zde v parlamentu očekáváme podporu ze všech částí Evropy. My eh, tady eh, jmenujeme určité eh, oblasti politiky, třeba kolega ze strany zelených tady hovořil o generikách, což je velice důležitá věc a je to doména zdravotního výboru. Pak existují ale ještě další oblasti. Například eh, zazněla tady eh, argumenty o označování původu a eh, je třeba říci, že i EPP o této tématech kriticky diskutuje. A musím říct, že ta zpráva jako celek jistě najde většinu a bude vyslán jasný signál a já děkuji všem těm, kteří se účastnili práce na kompromisech. Děkuji, pane Šváb. Teď má slovo pan Grapini. Grazie. Pan, pardon. Děkuji. Takže v první řadě si chci vzít slovo, abych poděkovala um, naší stínové zpravodajce Marlen, protože eh, pozvala malé a střední podniky, které se dostavily a přednesli své prezentace. Byla tam jeden, jedna, eh, jeden velký svaz malých a středních podniků a myslím, že ehm, se dostavilo eh, značné, ehm, značný souhlas ze strany tedy představitelů eh, reálné ekonomiky. Jsem ráda, že 20 mých pozměňovacích návrhů se promítlo do kompromisních návrhů, ale ještě několik, které jsou mimo kompromisní návrhy. Všechny se týkají malých a středních podniků. Já se jimi snažím dosáhnout toho, aby vznikla jaksi nová etika transparentnosti a podpory malých a středních podniků na trhu. E, podporuji to mnoha argumenty, snažím se vysvětle, vysvětlovat, proč eh, šampaňské není produkováno jenom tam, kde je pořádné podnebí, ale musí tam být i ty dovednosti, ta keramika, i prostě eh, tedy i různé jiné věci, než šampaňské je vázáno, může být vázáno na určitý region. A eh, takže je to určité plus z hlediska Eh, přínos, musí to být plus pro malé a střední podniky a regulaci trhu. Děkuji. Nevidím už nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo, takže než předám slovo paní zpravodajce Laře Komi, bych chtěl kolegům eh, poblahopřát k odvedené práci. A pokud jde o Marilyn Mici, zpravodajku za naši skupinu, musím říci, že je pravda to, co uváděla. Podle mne je to ten text vyvážený a stejně tak vyvážené jsou kompromisní návrhy. Doufám, že si zítra získají velkou podporu. Vzhledem k tomu, že tuto vyváženou situaci, eh, této situace jsme dosáhli společně. A myslíme si, že na základě tohoto budeme moci lépe přistupovat eh, k některým tématům. Důležité jsou eh, na výboru i v parlamentě celkově právní předpisy, které se týkají požadavků na označování původu a na to zeměpisné označení. Zítra tedy budeme hlasovat o tomto dokumentu. Je to opravdu velice důležitá zpráva a teď předám slovo paní Laře Komi, aby mohla zareagovat. Ano, děkuji pane předsedo, pouze dvě upřesnění. Takže za prvé jsem se chtěla vyjádřit k tomu, co zaznělo eh, k otázce systému léčiv. Jak už jsme uváděli na různých zasedáních, my jsme se nechtěli do tohoto pouštět z toho důvodu, že se vypracovává eh, dopadová studie právě na toto konkrétní téma. Bude se to týkat jak generik, tak eh, negenerik jiných léčiv. Bude to studie, kterou vypracovává komise a až bude k dispozici, tak pochopíme, co po nás žádají eh, podniky, co po nás žádají občané, co by v této souvislosti chtěli mít a co ne. Než ten dokument budeme mít ovšem k dispozici, tak jsme spíše chtěli eh, se vyjádřit k systému eh, patentů, protože ten nefunguje správně ve všech členských státech, nefunguje tak, jak by měl, například ohledně lhůt a tak dále, takže eh, jsme tam ponechali pouze toto. Potom další věc, ke které jste se vyjadřovali, jde o označení původu a zeměpisné označení. Já už na tom pracuji dlouho, už sedm let to tady slýchám, jsem na to zvyklá a několikrát jsem opakovala, že máme k dispozici dopadovou studii, kde se definuje jak velký význam má označení původu pro spotřebitele. My už jsme tuto otázku analyzovali, dívali jsme se na to z jiného hlediska a v minulosti jsme vždy opakovaně zjistili, že označení původu vždy vyhovuje eh, spíše podnikům, malým a středním podnikům, zatímco té studii dopadů, když jsme se ptali spotřebitelů, eh, co si o tom myslí, tak jsme dosáhli toho výsledku, eh, kterého jsme dosáhli a to se tady odráží. Nejde samozřejmě o to, abychom eh, nějak rozdělovali trh nebo vedli, bychom způsobili jeho fragmentaci, o to nám nejde. Jde nám o to, že naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů na tom jednotném trhu a tím bychom se měli řídit. Já nechápu, co je špatného na tom, když řekneme, že výrobek je vyrobený v nějaké zemi spíše než někde jinde. Je to naopak valorizace, výhoda pro ten výrobek. A potom Spotřebitel bude mít eh, možnost rozhodovat se, sám se rozhodne, za co vydá své vlastní peníze, co si koupí. Já všem velice děkuji za vyjádření, zítra budeme o tomto dokumentu hlasovat a já doufám, že společně se nám podaří dosáhnout eh, širokého koncensu. Je to totiž otázka, která by se měla dostat co nejdříve zpět ke komisi, tak aby komise na základě toho mohla přijímat nové návrhy. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Dobře, takže teď půjdeme k dalšímu bodu. je to e, zpráva, která se týká provádění směrnice o poštovních službách. Lucy Anderson je zpravodajkou, takže jí předám slovo. Prosím, můžete se vyjádřit. Děkuji. Eh, dovolte mi říci, že toto začíná být velmi zajímavá iniciativa, velice zajímavá zpráva. Děkuji všem stínovým zpravodajům za dobrou míru účasti a také skupině pro digitální trh včera, která velmi užitečně prodiskutovala sektor balíčků a další věci. Čili děkuji všem, kdo odevzdali pozměňovací návrhy. 53 celkem ze všech politických skupin, což myslím, že je zásadní. Mnoho eh, otázek, eh, které eh, jsou nastoleny těmito pozměňovací návrhy, které mohou přispět k ucelenějšímu stanovisku. Snažíme se mít co nejvíc kompromisu s tím, aby všechny body byly zařazeny jakýmsi spořádaným způsobem. Jedna věc, o kterou jde, jde je zajistit, aby členské státy mohly řešit to, jak je to sformováno z hlediska flexibility, ale také zaměřit se na um, náležitou implementaci členskými státy. A to se uh, zobrazilo v mnoha pozměňovacích návrzích. Dlouhodobá udržitelnost univerzálních služeb je eh, také předpokládá, aby členské státy mohly zohlednit rozdíly ehm, i při monitorování ehm, této regulace. Takže eh, každopádně to byly velmi zajímavé pozměňovací návrhy, které posílily odkazy na dodavatelské balíčkové služby a vztahy mezi poštovními balíčkovými službami a je jasný eh, konsenzus, že Evropská unie musí reagovat na eh, nárůst přeshraničních eh, zásilkách, tak, aby se zvýšila dostupnost, spolehlivost pro spotřebitele a firmy. A rozšířily se také odkazy na možnost opravných prostředků pro spotřebitele u členských států i členských států, zejména eh, kde, které ještě netransponovaly směrnici ADR, aby bylo dodání eh, účinné a kvalitní, tak je samozřejmě kritická role pracovní síly s nutností zajistit udržitelnost tohoto sektoru z dlouhodobého hlediska, investovat do vzdělávání, školení a celkové kvality této služby. Zejména tedy otázka také nových operátorů a zajištění rovných podmínek. Máme tu předběžný návrh kompromisních návrhů, které jsme včera rozdali. Jsme měli velmi konstruktivní zasedání stínových zpravodajů dnes. Budeme na tom dál pracovat. Možná bude ještě pár dalších. A jenom abych ještě jednou řekla, mnohokrát děkuji, je to důležitý sektor jsme velice potěšeni jako výbor, že můžeme eh, k tomu přispět. Děkuji vám, paní Anderson. Teď eh, si vyslechneme stínové zpravodaj za EPP Rozatun. Thank you very much. Děkuji. Děkuji Lucy za odvedenou práci. Jde o mimořádně důležitou věc. Poštovní a doručovací služby mají, jak víme, obrovský dopad na fungování našeho společného trhu, včetně jeho digitálního aspektu. Znamená to, že opravdu eh, musíme být eh, do toho plně zapojeni, aby to řádně fungovalo. Četla jsem Lucino eh, stanovisko, tedy jeho návrh, a musím říct, že je to výborné východisko pro debatu. Já bych se soustředila na následující věci, a o tom jsme hovořili. Za prvé si myslím, že je třeba posoudit, zda cíle směrnice, jako je třeba vytvoření eh, společného trhu poštovních služeb, zda byly splněny. Eh, myslím, že pro mě ty předpoklady splněny ještě nejsou. Máme 28 oddělených trhů na území EU. A pracovní dokument komise s eh, závazkem veřejné služby, eh, který ovšem vypadá velice odlišné, odlišně v jednotlivých členských zemích, eh, není příliš jasný. Ale je tady jedna věc, kterou všech těch 28 trhů má společnou a to všichni operátoři mm, uvažují v rámci svých vlastních hranic. A já si myslím, že Eh, oni nemohou respektovat hranice jakožto překážku. Domnívám se, že eh, přechod přes hranici by neměl působit další náklady. Eh, pokud se týče transpozice, komise ponechala členským zemím dlouhý čas na transpozici směrnice, téměř dva roky. V podstatě dva roky i po té Eh, po tom termínu, eh, který byl původně stanoven, ale bohužel asi to ne, nějak to nevypadá, eh, že by se strana to nějak pokročilo. V podstatě máme tady dva případy, kdy komise zajela řízení kvůli neplnění legislativy, ale je jasné, že eh, v mnohých případech ta směrnice není transponována řádně. To je otázka VAT, strukturální eh, separace, eh, regulace od vlastníka a ovládání. Ale pak je tady řada bariér pro alternativní operátory a zejména bariéry vstupu na trh. Myslím, že tím se musíme zabývat intenzivněji. počínaje přístupem k infrastruktuře až po konkrétní požadavky a až po ochranu stávajícího operátoru. Komise ve svém pracovním dokumentu konstatuje, že 11 členských zemí mají eh, různé autorizační podmínky, které všem duplikují požadavky jiných typů legislativy. Já si myslím, že to je prostě moc a e, předpokládám, že podám k tomu pozměňovací návrhy. A pak je tady třetí bod a to, že já si myslím, že my se v tomto výboru zabýváme společným digitálním trhem. To znamená, že bychom se měli snažit se na problematiku podívat z dlouhodobější perspektivy, problematiku doručování balíčku. Tento trh je neefektivní a to vede k tomu, že velké online společnosti eh, začnou eh, si rozvíjet také eh, vlastní doručovací služby. To už tak dělá Amazon, to víme, to už před několika týdny jsme se doslechli. A já bych neřekla, že to automaticky znamená nějakou hrozbu, ale byla bych daleko raději, kdybychom uvažovali spíše v tom smyslu, jak zefektivnit trh poštovních služeb. Já bych byl ráda, kdybychom debatovali o různých legislativních režimech pro poštovní doručování a pro doručovací logistiku podle tržních podmínek. Také by byla ráda, kdybychom se bavili o lepší ochraně práv spotřebitelů, ať už se to týká poštovního balíčku, nebo eh, balíčku doručovací služby, zásilkové služby. Eh, já myslím, že je to možná úplně naopak. Čili já, Lucy, s vámi budu velice ráda spolupracovat, klást otázky a možná hledat také úplně nová řešení, jak bylo řečeno včera na pracovní skupině. My jsme tam měli Eh, návrh na povinné umožnění přístupu. No, já myslím, že každopádně bychom měli být odvážní ve vyhledávání nových a zcela odlišných myšlenek. Protože je opravdu třeba, aby se situace zlepšila. Nebo jde o trh, který vypadá hodně, hodně zastaralý. Děkuji. Děkuji, paní Tun. Teď má, eh, má slovo stínový zpravodaj za EKR, prosím. Pánstvo. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl se také připojit k poděkování za práci eh, paní zpravodajky Andersen a také chci poděkovat všem těm, kteří se účastní práce na tomto textu. E, samozřejmě e, máme tady e, přehled o kompromisech a chtěl bych poděkovat za to, že také mé pozměňovací návrhy byly zapracovány. A týkalo se to jak kvality poštovních služeb, tak přeshraničního provozu. Já osobně k tomu nechci nic dodávat, nicméně po stanoviscích, které jsem si vyslechl na setkání stínových zpravodajů, které se odehrál dnes, eh, měli bychom také eh, vzít v úvahu eh, výzvu Evropské komise k nápravě pracovních podmínek poštovních zaměstnancům. Já si ale myslím, že takovýto přístup příliš eh, daleko zachází do práv členských zemí. Myslím si, že to je skutečně spíše pro členy Evropské komis, eh, unie, nikoli pro komisi. Eh, předpokládám, že se bude dále pokračovat nad tímto stanoviskem a že tedy budeme mít šanci na další pozměňovací návrhy, které snad povedou k porozumění. Děkuji vám. Eh, ano, děkuji. Dále Alde, pan Lokegard. Thank you, Chair. And um, also from here, from the Alde Group, I of course, we would like to thank the... Uh... Děkuji. Děkujeme zpravodaji za dobrou práci dosavadní. Myslím si, že už v těch dvou jednání, kterých jsem se účastnil, a do, spousta dobré vůle, duch, eh, vládu duch spolupráce. A lze říci, že v tom, aspoň v tomto případě se na to díváme podobně jako EPP. Když zazněla moudrá slova od pana Tuna této věci, Musíme mít silný důraz na trh a na to, jak tento trh funguje či nefunguje v mnoha členských státech. A musíme vyslat jasné poselství komisi a všem ostatním členským státům, že chceme, aby tento trh fungoval lépe. Další dobrá poznámka paní Tun je o pár pozměňovacích návrzích týkajících se budoucnosti. Já jsem navštívil Spojené státy s výborem Apple. Rovněž jsme se dívali, jak funguje Amazon a další. Můžete na ně mít různé názory z hlediska pracujících, ale je to budoucnost. A to musíme zohlednit s ohledem na naše vlastní um, poštovní služby. Myslím, že tato zpráva to bude muset tuto uh, budoucnost zro, rovněž uh, zohlednit. Takže myslím, že by bylo dobrou myšlenkou trošku se zamyslit nad eh, budoucím trhem i v těch pozměňovacích návrzích. Nebudu dále protahovat tuto debatu, jen řeknu, že sledujeme, co se dělá EPP, Máme k tomu, snažíme se k tomu mít eh, rozumný postoj. A myslím, že i zpravodaj prokázal eh, dobrou vůli. Takže myslím, že zpráva nakonec bude dobrá. Děkuji. Dobře, děkuji. Děkuji, pane Lokegarde. Další stínové zpravodaje už tady nemáme, alespoň nikoho tady nevidím. Nemáme tady zástupce dalších politických skupin. Takže bych teď eh, předal slovo zpět eh, Lucy, pokud má zájem zareagovat, prosím. Um, thank you for those... Děkuji, to byly velice užitečné poznámky, které doplní tu diskuzi, nebo doplnily diskuzi, která už proběhla. Myslím si, že naprosto uh, pravdivé to, že digitální aspekt z toho musí nějak vyplynout a také musí být součástí toho, co zde říkáme. Doufáme, že se nám to podařilo. Dále, pokud je o cíl transpozice, Jeden ze způsobů, jakým bychom, jakým bychom mohli přepracovat eh, sou, současné pozměňovací návrhy, eh, je takový, že bychom je posílili. Souhlasíme s tím, že všichni postupují příliš podrobně v rámci vlastních hranic, ale ne přeshraničně. A pokud eh, to nezajistíme my, takový to postup, tak to neudělá nikdo jiný. Z toho důvodu vám děkuji a děkuji i za vyjádření k těm dlouhodobým perspektivám a mm, k tomu, co jste říkali, pokud je o povinnost přístupu. Kolegové z EKR, těm děkuji. Myslím, že otázka pracovní síly bude vždycky záludná. Přesto se ale domnívám, že je možné nalézt takové řešení, které zdůrazní, eh, na kom by měla spočívat odpovědnost. A to zase navazuji na poznámky, eh, které zmínil zástupce ALDE. Ano, souvisí to s trhem a stejně jako ostatní politické skupiny, i pro nás je důležité to, že trh by měl fungovat pokud možno lépe, o hodně lépe, a měli bychom vyslat důležité signály, protože to eh, v oblasti obchodu děláme. Pokud je o Spojené státy a Amazon, rozhodně. Nemůžeme ignorovat eh, situaci a to, jak se věci vyvíjí, ale já k tomu musím zároveň říct, že musíme postupovat eh, organizovaně a důstojně, protože je ve zájmu všech, aby to tak bylo. Nemůžeme předjímat nebo nepředjímáme nový vývoj eh, v žádném slova smyslu, ale přesto bychom měli postupovat, jak říkám, řádně a organizovaně. Děkuji. Děkuji, paní Anderson. Teď se dívám na komisi. Chcete se vyjádřit, pokud ano, máte možnost? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem, kteří se zúčastnili této diskuze. Jsme velice rádi, že toto téma přitahuje velký zájem tady v parlamentu. Je to totiž důležitá otázka, je to důležité pro občany a také podniky. Několik poznámek z naší strany. Lucy zahájila svoji prezentaci e, zmínkou o implementaci. To je velice důležité. Dlouhodobá udržitelnost je důležitá eh, a zajištění správného dodávání balíčku, to všechno to je důležité. Souhlasíme. Můžeme se připojit eh, k klíčovým aspektům, které jste identifikovali. Paní Tun položila otázku, ptala se, zda cíle směrnice byly dosaženy a vy jste k tomu říkala, respektive já bych vaše vyjádření do určité míry spochybnila, ale potom nakonec eh, to zase uvedu do kontextu. My jsme říkali, že máme dva hlavní cíle. Jednak chceme zvýšit efektivnost systému, kvalitu systému, Chceme vylepšit eh, smlouvy poskytované občanům, to znamená, aby dostávali kvalitnější služby, aby se pošta více orientovala na zákazníky, ale zároveň musíme eh, zlepšit eh, výnosnost, protože když se začalo v tomto podnikat, tak pouze dva operátoři byli, měli zisk v Evropě. Potom druhá věc, když chceme vylepšit konkurenceschopnost, tak nemůžeme postupovat na úkor univerzálních služeb. Tam, kde konkurence eh, nebo požadavky na hospodářskou soutěž nejsou ku prospěchu všem evropským eh, občanům, tak to není vhodné. Důvody, které k tomu vedou, jsou různé. Jak byste uváděla, transpozice byla, nebo transpozice a požadavky v této věci nebyly tak ambiciozní, jak jsme chtěli. Bylo vždycky jednoduché, aby se alternativní eh, operátoři dostali na trh a důvod, eh, který, který k tomu vedu, vede, je substituční eh, fenomén. Když jsme vyjednávali o třetí směrnici, tak tento sektor narůstal, rozvíjel se zatímco teď jeho objem klesá. Potom další, pokud je například to dopisy, tam to nebylo tak zásadně, ale teď s vámi souhlasím. Když se podíváme na potřeby dneška, a na to, co občané potřebují a chtějí a co podniky potřebují, tak jsou to balíčky, spíše než, spíše než dopisy a u těch eh, balíčku jde zvláště o přeshraniční aspekt, tam je to ten objem mnohem větší. Eh, souvisí to i s geoblokováním a dalšími věcmi, eh, které už zazněly. Když chcete rozvíjet svůj elektronický biznis a zasílat do zahraničí a zároveň zajistit to vysoce kvalitní služby, tak nemůžete prodávat přeshraničně, nebo alespoň ne v takové míře, jak byste si přáli. Takže já bych k tomu uvedl, že naše cíle se mírně změnily vzhledem k tomu, že se vyvinul trh a vyvinuly se potřeby. Pokud je o samotnou transpozici, tam, jak už jsem uváděl, my komise máme pocit, že řada členských států nevykázala příliš velké nadšení, pokud je o otevírání trhu, alespoň ne do takové míry, jako bychom chtěli. Je pravda, že vykonávání předpisů nebo výkon eh, byl vždy komplikovaný. Ta směrnice je totiž velice obecná, je to rámcová směrnice, takže obsahuje pouze obecné zásady a ponechává velké manevrovací pole členským státům. Pokud chcete, aby něco takového fungovalo, musí členské státy souhlasit s komisí, pokud je o cíle. Nejde o to, že my jako komise budeme vždycky něco stanovovat a nutit eh, vlády k něčemu, co nechtějí. Ne, my musíme postupovat ruku v ruce společně Jednotný trh totiž nesídlí tady v Bruselu, ale je všude. Pan Česák, a omlouvám se, pokud špatně vyslovuji vaše jméno, vy jste uvedl, že komise zaručuje dobré pracovní podmínky a zbytek by měl být na členských státech. Pokud jsem e, váš příspěvek nepochopil správně, respektive možná jsem to nepochopila správně, ale říkám, že ne, ne, my jsme takto nikdy nepostupovali. Toto je kompetence členských států. Eh, sociální podmínky, pracovní podmínky, to je věc spadající do kompetence členských států. Vy definujete eh, povolení, požadavky na licence a tak dále. Máte k tomu právo na základě vnitrostátních předpisů, takže my jsme se rozhodně nějak nesnažili regulovat nebo harmonizovat tuto oblast. Rozhodně ne pracovní eh, podmínky. Pan Lokegard vy jste zmiňoval, že trhy musí fungovat lépe. Já jsem viděl i vaše pozměňovací návrhy, odkazuje se tam například na práva pracovníků a tak dále. Když se podívám na dánský trh, tak ten je nejextrémnější ze všech členských států. Tam eh, je substituce nejvýraznější z toho důvodu, že nejenom naši občané využívají sociální média, posílají eh, e-maily všude i e, společnosti používají elektronické faktory, ale dokonce i vláda se uchýlila e, k tomuto řešení. Jsme mnohem e, více popředu ve srovnání s jinými zeměmi. A jako výsledek je to, že dánská pošta teď dodává asi 40 objemu zásilek ve srovnání s situací před 50 lety. Takže když se podíváte na nějaký jiný podnik, kdy se jejich objem jejich podnikání sníží ze 100 na 40 a zároveň mají stejný právní rámec jako ten, eh, který byl vyvinut ve chvíli, kdy byly lepší časy, tak to není jednoduché. My společně, komise, parlament a rada, musíme myslet um, také na budoucnost, k čemu dojde za pět let, za deset let, jaký právní rámec bude vhodný a nabídne co nejvíce přínosů uh, občanům a daňovým poplatníkům. My jsme toto projednávali eh, před dvěma týdny na pracovní skupině Rady a tam nizozemské předsednictví položilo eh, členským státům otázku. Ptalo se, myslíte si, že na základě této zprávy, ze které vychází toto stanovisko, Máte pocit, že současný rámec stále vyhovuje současné situace je dostatečně flexibilní vzhledem k nejnovějšímu vývoji a myslíte si, že to tak bude i za deset let? Členské státy řekly, většina členských států odpověděla, že je možné na základě tohoto prostředí ještě fungovat. Podaří se nám možná nalézt nějakou flexibilitu a řešení. Nicméně téměř všechny členské státy v sále se shodly na tom, že za pět až deset let už možná budeme potřebovat něco jiného. Takže domácí úkol pro všechny tady. Musíme se zamyslet nad tím, co budeme potřebovat, co budou potřebovat naši občané. A tím, tím dávám slovo zpět panu předsedovi. Děkuji. Myslím, že můžeme přejít k dalšímu bodu. Which is the... je bod 9, což je výměna názorů na téma směrnice prospektů. Níž jsem s pravodajkou ale máme k tomu jenom pár minut. To je stanovisko, které máme dát tedy k tomu, um, jakém tom prospektu nebo leták, který má být dán k dispozici u pří, případě eh, cených papírů, které jsou eh, nabízeny veřejnosti nebo eh, jim obchodovány. Domnívám se, že je to důležité, ale jako zpravodajka se domnívám, že je také důležité, aby byly ošetřeny spotřebitelské záležitosti a abychom se zamysleli nad tou zprávou pana Devekra z, z Ekonu a e, to v případě, že to může mít nějaký podstatný dopad na spotřebitele, abychom to zohlednili v našich diskuzí. Proto já jsem navrhla 21 pozměňovacích návrhů. Jeden se týká toho, abychom měli jasná pravidla pro skrnutí, což je povinné pouze, když je to nabízeno maloobchodním investorům, pokud to není pro maloobchodní investory, tak není nutné mít takto, takové to skrnutí. Může to totiž být nákladné. je na první pohled lákavé tam mít něco k různým jiným faktorům, ale já si myslím, že ten režim, který, kdy je všechno pro všechny stejné, není vždy na místě, takže se tam snažím zachovat určitou flexibilitu. A místo toho, abychom tomu říkali summary, čili schrnutí, mohli bychom tomu říkat úvodní schrnutí, aby bylo jasné, že to má být čteno eh, v souladu a v kontextu celého toho, celého toho materiálu. Dále je tu záležitost, která se týká překladu, aby to bylo dáno k dispozici v jednom z jazyků domácího členského státu, což je to samé jako v PRIPS. Je tu pozměňovací návrh o otevření také Eh, jiných než akciových trhů, aby eh, maloakcionáři eh, se mohli účastnit také vydávání dluhopisů. Mm, to je velice důležité, zvláště pro malé firmy, aby měli přístup k různým druhům kapitálu. Takže když odstraníme výjimku pro dluhopisy, pod 100 eh, tisíc eur, tak to učiní eh, více eh, vstřícné pro malo investory rozdíl mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými z hlediska informačních povinností a zpravodaj Ekon doporučuje uvolnit řadu horních a dolních stropů, aby bylo snadnější zejména pro střední podniky získat přístup ke kapitálovým trhům a já obecně jsem přesvědčena, že to může být užitečné a že to pomůže malým firmám, aby získali přístup k trhům. A já, si, já se domnívám, že bychom měli podpořit tyto pozměňovací návrhy eh, výboru Econ, ale chci to ještě prověřit prostřednictvím eh, výboru pro spotřebitele. Takže bych jasně chtěla vidět jasné pokyny pro eh, druhot, druhotné emise. Komise má eh, návrh užitečný ohledně druhotních emisí, který by usnadnil značné administrativní náklady pro 70 takže když se vracíte na trh po druhé, nějaká druhá dodatečná emise, tak už nemusíte dělat eh, plný, eh, nemusíte vydávat znovu ten plný informační materiál. A je tu eh, záruka také pro crowdfunding. Um, tam ještě možná nemusíme tolik předjímat, jak to má vypadat, protože crowdfundingový model se rychle vyvíjí. Ale už vzniká určitý eh, osvědčený postup ohledně úrovně informací, která je spotřebiteli dána k dispozici, aby se zajistilo, že zvláště eh, retailoví investoři dostanou k dispozici jasné informace. Myslím, že tady je potřeba ještě odvést trochu práce, takže tady jsem dala určité pokyny z hlediska eh, ochrany spotřebitele ve směru tedy k, eh, o, s ohledem na crowdfunding. Pascal. Děkuji, děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat zpravodajce za předložené návrhy. Jsou zde některé, s nimiž jako EPP jsme schopni se sežít a taky v výboru by měly být podpořeny v tom hlavním a to se týká třeba pozměňovacího číslo 1, minimální ochrana eh, spotřebitelů u crowdfundingu. Eh, případně eh, další věc je s ohledněním emisí od určité míry a potom ještě 2, 3 a 4 tyto pozměňovací návrhy, s těmi eh, souhlasíme. Eh, to eh, pozměňovací návrh číslo 6, tedy malý vkladatel, s tím nemáme problémy a dále to omezení na šest stránek, jak to navrhuje komise a omezení rizikových faktorů, to myslím, že je poněkud problematické. Kriticky nazíráme spíše další zvýšení eh, výjimky pro domácí nabídky na 20 milionů eur. Já myslím, že to nemá příliš smysl a to z toho důvodu, že bych se rád vyhnul tomu, aby investoři a emitenti eh, měli v každé členské zemi jinou hranici. To by nebyla harmonizace, to by bylo naopak tříštěním. Eh, za druhé, Eh, ten nejhorší možný scénář, a to je pozměňovací návrh 8, podle mě také není zrovna nutný, poněvadž každý eminent může jít do insolvence a tím pádem eh, ten papír je potom eh, naprosto bezcenný. Nicméně každý investor do těchto věcí si musí být rizik vědom. Co se týče eh, shrnutí nebo spojení těchto prospektů nebo eh, řekněme definice toho eh, shrnutí na začátku, to myslím není příliš smysluplné. A co se týče rizik, hodnocení rizika na základě toho, z jakou pravděpodobností může nastoupit nebo nastat, tak to se mi taky nezdá úplně úplně rozumné. A co se týče eh, překladu eh, toho, toho shrnutí, tak je dobře, že je to necháno na členských zemích. Eh, mě by spíše, nebo já skladu otázku, jestli takový překlad je vůbec nezbytný, poněvadž tady to se týká lidí, kteří mají zkušenosti v oboru a jsou to dokumenty, které používají běžný finanční jazyk, to znamená, že to, ty, to překládání do jiných jazyků pro lidi, pro které to určené, je celkem zbytečné a navíc by to také zvyšovalo náklady pro malé a střední podniky. Čili tolik první předběžné poznámky. Já ještě přijdu s nějakými pozněvacími návrhy a mm, tedy mm, těším se na setkání s tím Děkuji. Maria Děkuji. Mulțumesc mult, uh, doamna președintă. De la bun început uh, vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc în calitate de raportor. Děkuji. Já jsem od začátku chtěla poděkovat za uh, tento návrh dokumentu. Jsem přesvědčena o tom, že budeme úspěšně spolupracovat. Já jsem vypracovala 20 pozměňovacích návrhů a vycházela jsem z toho, eh, jak už tady zaznělo, že musíme zajistit ochranu zájmu spotřebitelů. Ti totiž chtějí eh, se nakupovat cené papíry na kapitálových trzích a my tedy jim musíme poskytnout ochranu adekvátní. Jsem velice ráda, že přikládáte velký význam informacím, které musí mít na těchto trzích občané, zájemci o nákup. Je také důležité, aby na kapitálové trhy měli přístup malé a střední podniky. Z toho důvodu musíme vytvořit podmínky um, spravedlivé hospodářské soutěže a snížit byrokracii. Z toho důvodu ve svých pozměňovacích návrzích uh, se vyjadřuji několika aspektům, které jsou podle mne velice důležité. Jde například o obsah prospektu, obsah toho dokumentu, tedy informace, které jsou dány spotřebiteli k dispozici. Podle mne, abychom zajistili nestranost v této souvislosti, to je v textu v bodě 52, eh, tam, kde se uvádí, že je stanovena určitá lhůta, lhůta, která slouží k tomu, aby ten, kdo, komu náleží cený papír, měl možnost eh, zveřejnit tedy ten obsah a ty informace. Podle mne tato lhůta by měla být eh, zohledněna tak, aby člověk, který nakupuje cené papíry, měl možnost eh, to posoudit, přečíst si to a případně se na základě toho rozhodnout. Já se budu těšit na diskuzi na skupině. Už jsem říkala, že jsem předložila 20 pozměňovacích návrhů. Nebylo mi úplně jasné, proč jsme to museli takto prodlužovat. Pardon, eh, tu lhůtu, proč jsme museli prodlužovat 5 plus 10 eh, dnů, celkem 15 dnů na to, aby byly vytvořeny ty informace a dány k dispozici. To podle mne je eh, dostatečně dlouhé. Dále, měli bychom se zaměřit zvláště na fyzické osoby, na případné spotřebitele, protože spotřebiteli nebudou pouze podniky, ale také eh, obyčejní občané, takže na ty bychom se také měli zaměřit. Já každopádně zašlu své pozměňovací návrhy a budu uh, očekávat nebo ráda si vyslechnu také názory dalších kolegů z naší politické frakce SD. Děkuji. Tony G. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Já vítám návrh komise harmonizovat eh, pravidla pro eh, tady to eh, veřejné záležitosti. Já myslím, že ten, ten veřejný prospekt, já myslím, že to je důležité pro společný trh a harmonizace pravidel, která se budou uplatňovat, je zásadní. Takto mají infor, investoři jasno při rozhodování. A to je zvláště důležité pro malé střední podniky, poněvadž eh, toto je možnost ulevit si od eh, mm, administrativní zátěže. Nicméně vnímám také několik důležitých problémů, které je třeba řešit eh, v tomto nařízení o prospektu je eh, třeba těch 500 tisíc eur je spodní hranice a horní je 10 milionů, tato by se mělo změnit. Eh, čili my bychom eh, měli vlastně mít trošku jinak nastavené ty hranice, protože mimo tyto hranice nejsou ty též požadavky. Další věc je ta myšlenka eh, zhrnutí. To je podle mě důležitá věc a de facto by eh, se to mělo řešit ruku v ruce s celým tímto prospektem. Eh, myslím si, že tam v tom shrnutí by měly být pouze ty relevantní informace, které budou opravdu důležité pro investiční rozhodování. Já bych byl pro, aby komise změnila pravidla pro zhrnutí. Ehm, myslím, že myslím, že by to prostě mělo vypadat eh, jinak. Já si myslím, že by bylo eh, nejlepší, kdyby eh, ten přístup k informacím byl prostřednictvím nějaké online platformy. Já si myslím, že ISMA e by měla naopak tedy eh, být žádána o zřízení této platformy a i ten prospekt by měl být digitální, což by konečně nejvíce prospělo malým a středním podnikům. Děkuji. Andreas. Uh, eh, děkuji, eh, Vicky, eh, za dobře zpracované spravo, tedy stanovisko. Náš stínový zpravodaj už se vyslovil a já ho mohu jedině podpořit. Já tady vidím dva kritické body, poněvadž rizika, tak jak to navrhuje riziko podle pravděpodobnosti jejich nastání a e, jejich e, škodlivosti opravdu e, lze těžko tak nějak uspořádat. Hospodářská rizika nelze jen tak jednoduše zhrnout do pěti kategorií a tím říct, že to máme celé pokryté. Čili já si myslím, že tady skutečně je třeba si počínat poněkud obezřetněji a nezbuzovat falešná očekávání. Eh, za druhé, a to také eh, řekl pan Almoja, zdá se těžko pochopitelné, proč eh, home sale by tady nemělo být vyňato, poněvadž tamnější emitenti a nakupující také vědí, že ta rizika se týkají také těch, které jsou mimo společný trh v Evropě. Eh, my máme pořád ještě, chvála Bohu, dost podniků, které fungují mimo jiné v Číně, Spojených státech, eh, Indii a Japonsku. A eh, pokud tedy zde tuto výjimku bude, bude to prostě tak, jak to tady je, tak de facto to pro ně znamená další byrokratické požadavky navíc. Čili skutečně tady bych chtěl k tomu zaujmout kritičtější postoj. Já k tomu předložím eh, pozměňovací návrhy a vím, že kolega z hlavního výboru eh, to také eh, tak nějak částečně vidí. Děkuji. Anybody else? Ještě někdo? Dobře, takže já bych především chtěla říci, eh, zpravodaj z Ekonu tady není, což je škoda, protože eh, určitě by tady byl rád byl a já ho tady pozvu na zasedání stínových zpravodajů. Eh, ještě k několika těm klíčovým bodům, zejména k tomu, co řekl Andreas a Pascal. Eh, myslím, že my se tady snažíme o několik různých věcí. Za prvé, chceme mít unii kapitálových trhů, která investorům usnadní investování, ale zároveň malým a středním podnikům eh, umožní přístup k jiným typům kapitálu. Před pěti lety eh, to prostě dopadlo tak, že všichni říkali, je, to je skutečně výborné, tak jsme to vymysleli a všechno Eh, to tak zjednoduší úžasně a nakonec to dopadlo tak, že eh, se ta eh, byrokracie posunula jenom do dalšího kola debaty. My tady máme 5 miliard eur kapitálu, které se tady nabídnou a jenom tedy dát ten kapitál na trh, eh, to bude stát v podstatě 10 toho, eh, cel, té celkové hodnoty. Eh, těch 5 milionů, jak jsme tady měli minimální práh, tak to bylo příliš málo. Já navrhuji 20 milionů. A myslím si, že to je zásadní věc, poněč, poněvadž většina potřebitelů, kteří si investují na tomto trhu, tak Eh, většinou to nejsou individuální investoři, ale mm, činí tak prostřednictvím penzijních fondů a podobně. Čili já si myslím, že toto je skutečně ten eh, takový lehký režim. Eh, pozměňovací návrhy k jazykům, tak to skutečně bylo na požádání a je to v zájmu posílení ochrany spotřebitelů také prostřednictvím tohoto prospektu. Na no co se týče eh, malou obchod versus velkou obchod, tak eh, já to ještě později mohu rozvést, ale jde v podstatě o to, že celkově eh, pokud nebudeme mít Eh, zacílení, eh, zacílené zanutí pro malou obchod, tak eh, potom bychom neměli jít o úroveň výš. Já myslím, že nechceme tady být příliš preskriptivní, to by zase vedlo k byrokracii. Komise by mohla jednoduše a dobře říci, že já nevím, jestli šest stránek nebo osm stránek nebo tak, aby bylo jasné, o čem to je, ale tady by možná bylo lepší mít více eh, flexibility, ale můžeme se u toho zastavit příště. Každopádně doufám, že eh, se nám podaří prosadit eh, zjednodušení situace pro malé a střední podniky, aniž bychom ohrozili spotřebitelskou ochranu. Děkuji. Dobře, a teď máme 10 minut, než přijde pan komisař. So, ladies and gentlemen, if you take your seats. Um... Já, pánové, usaďte se. A takže vítejte, pane komisaře, komisaři Ettingre. And thank, thank you very much. Děkuji, děkuji za to, že jste se dostavil na náš výbor. Na výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele nesmíme zapomínat ani na tu část eh, ochrany spotřebitele v našem názvu. Cílem tohoto zasedání je projednat eh, komisní pracovní plán a vypracovávání nových iniciativ. A chceme si vyměňovat eh, názory o pokroku a o dokumentech. Některé byly už komisí předloženy, jiné zatím eh, přijaty nebyly. Jde nám tedy o to, abychom zjistili, jaké priority jste si stanovili na zbytek tohoto roku a na příští rok. Komise a řečníci Budu mít, budeme mít na to celkem hodinu, takže začneme. Předám vám přímo slovo, můžete si vyjádřit, prosím. Verehrte Frau Vorsitzende, liebe Frau Ford. Eh, vážená paní předsedkyně, eh, milá paní Fordová, eh, dámy a pánové. Děkuji za tuto příležitost. Já se nejdříve tak trošku ohlédnu za minulosti a pak Eh, budu hovořit o tom, co nás čeká v příštích měsících. My eh, máme tedy za sebou směrnici NIS, tedy o bezpečnosti a dále pracujeme na eh, kybernetické bezpečnosti a to se součástí horizontu 2020. A dále máme tady další aktivity, které eh, potřebují eh, vysoko, vysoké zabezpečení. <clears throat> Máme za sebou balíček DSM, ten znáte. A eh, jde de facto o svobodný pří, vstup k síti. A můžeme říci, že pozice Rady a parlamentu eh, zatím ještě nejsou úplně identické, ale snažíme se způsobit na tom, aby došlo ke shodě. My jsme včera na komisi eh, uzavřeli balíček eh, digitalizaci průmyslu. Na, u hanoverského eh, veletrhu v loňském roce jsme zavedli strukturovaný dialog eh, s velkými firmami a členskými zeměmi plus eh, plus dalšími. Třeba v Holandsku máme Smart Factory, v Německu je to průmysl 4.0 a tak dále. A my chceme digitalizovat eh, naše hospodářství, náš průmysl, eh, tak, aby to dávalo eh, určitou, určitý smysl. To je vlastně ten nejlepší možný smysl. My chceme tedy vytvořit síť národních sítí pomocí tohoto balíčku a chceme sestavit seznam standardizací na evropské úrovni, tak eh, budou Senzolek a další standardizační eh, orgány a to MTM, ta budoucnost digitální sítí, tady chceme jaksi eh, iniciovat ty první kroky a urychlit budoucí vývoj. My jsme se snažili podívat na konektivitu, doprava, přenosy dat, jak by to mohlo vypadat po roce 2020. A docela se nám tedy podařilo, nebo postoupili jsme blízko k založení a financování evropského cloudu a chtěli bychom průmyslu a věd, vědeckým oborům dát do k dispozici přístup k všem možným výzkumným zařízením, které tady máme. V evropském rozpočtu eh, máme také investice do počítačových středisek s nejvýkonnějšími možnými eh, počítači a tak, abychom měli zastoupení mezi nejlepšími třemi, deseti eh, a podobně eh, ve světě. Tak to chceme eh, vytvářet konzorcia z, některých, z více členských zemí nebo z, alespoň z více míst v jedné zemi, jako je to v Německu. A chceme, aby v příštích dvou, třech letech Eh, jsem eh, investovali významným způsobem do toho nejvýkonnějšího, eh, nejvýkonnějších výpočetních zařízení. My chceme dále pokračovat ve strukturovaném dialogu s ekonomy, s společností, společenskými organizacemi a tak dále. V květnu komise předloží eh, balíček o elektronické komerci, elektronickém obchodování, eh, který teď finalizujeme. Tady půjde o geoblocking, o poštovní eh, doručovací služby, tedy balíčky a potřebu regulace v, tomto, v této oblasti. Dále půjde o směrnici audiovizuálních služeb v digitálním světě. A dále půjde o první sdělení na základě konzultací na téma, zda je nutno regulovat online platformy. Ke geoglopingu Domníváme se, že skutečně je třeba jednat v tom elektronickém obchodování, poněvadž chceme překonat současné rozdrobení trhu a chceme vytvořit technickou, technický základ pro to, aby každý, ať už je ve Varšavě nebo v Bordo, aby si mohl eh, eh, tak jako jdete do nějakého jiného sklepa a tam si můžete všechno vybrat a osát, tak aby to tež bylo možné odkudkoliv digitálně. Nechceme eh, tady uvalovat eh, povinnost eh, fungovat po celé Evropě ne, ne, že tedy by někdo eh, z bavorského lesa eh, byl povinen svůj sír dodávat i do Portugalska, to ne, ale chceme, aby svět na síti překonal technické bariéry, jaké v, v reálném světě neexistují. Eh, směrnice o audiovizuálních médiích pochází z roku 2007 a od té doby je technologie, eh, technologie eh, přenosu pohyblivých obrázků úplně jiná, než byla. Eh, když jsme se bavili o BBC, RTL, RAI, Pro 7 a tak dále. Ale teď máme streamingové služby Spotify, Netflix, Amazon a pak tady máme třetí strany, jako je YouTube a jemu podobní. Na jedné straně je tady ochrana mládeže, na druhé straně úcta k eh, eh, lidské důstojnosti, eh, zabránit šíření nenávisti, dodržovat nebo stanovit určité hranice reklamy a tak dále. Čili tady je otázka, do jaké míry a co přesně regulovat. Dále vyhledatelnost určitých, e, e, určitých služeb, například televizních služeb. No a proto nyní přeskoumáváme a modernizujeme tuto směrnici a v příštích e, nějakých osmi týdnech předložíme legislativní návrh. U tohoto tématu už jsem k tomu vlastně něco řekl. Eh, audiovizuální svět se skutečně mm, eh, mění velice rychle a jestliže tedy nám trvá eh, zhruba rok, dva v komisi předložit návrh a další dva nebo tři roky potřebujeme pro schválování zde v tomto parlamentu a v radě a pak budou další a pro realizaci a implementaci v členských zemích. No tak eh, v tom případě eh, dnes vymyšlená legislativa začne platit v roce 2019 a to, tak to nejde. Eh, já jsem hovořil se současným trojpředsednictvím a o tom, že digitální sektor potřebuje daleko rychlejší regulaci. Pokud to bude tak pomalé jako dosud, tak regulace nebude mít autoritu veřejné konzultace k online platformám, eh, tak jak to bylo eh, dokončeno eh, počátkem ledna, tak chceme to vyhodnotit do konce srpna, to je přes tisíc stanovisek, a poté pardon, do konce dubna chceme vyhodnotit a pak výsledky bylo předloženy v květnu. Tam, kde máme speciální legislativu nebo kde nějakou novou eh, s, eh, eh, legislativu vymýšlíme, to je telekom review, duševní vlastnictví a tak dále, pak tedy ty příslušné regulace třeba pro online budou obsaženy v této specifické legislativě. A Návazně je třeba rozhodnout, jestli je třeba eh, regulovat něco eh, víc, něco na tento rámec. A nebo jestli si řekneme, že ne, to je v pořádku, tak to nám to stačí a eh, budeme posuzovat jednotlivé online platformy případ od případu, spousta se týče diskriminace a podobně. Otázka zda je třeba eh, mít ještě nějakou další obecnější legislativu, tak o tom se budeme bavit na podzim na základě našeho sdělení z května. V současné době eh, realizujeme balíček TSM, dále přeskomáváme velkoobchodní část roamingu, tedy mezi velkými zákazníky, a připravujeme návrh na červen 2016, tak, aby skutečně do toho května 2017 byl eh, definitivně zrušen roaming způsobem, který nebude nebezpečný pro nikoho. Kybernetická bezpečnost, CPPP, tedy partnerství mezi eh, privátními a veřejnoprávními mm, hráči, ta má být tedy posílená a chceme položit základy eh, v polovině roku a také chceme, aby z toho horizontu 2020 bylo možno použít eh, prostředky na nové projekty v tomto smyslu. Velmi důležité pro mne a pro nás bude v příštích měsících provést přeskum telekomunikačního rámce. V této souvislosti eh, na podzim, tedy v září říjnu, chceme předložit eh, návrh reformy a modernizace. O co půjde? v telekomunikačním sektoru, který eh, se před 20 lety vydal cestou liberalizace a který, ve kterém nyní vládne konkurence a ne monopoly, tak chceme především se zaměřit na to, zda je možné inteligentně regulací Eh, stimulovat eh, investice do infrastruktury, do širokopásmového připojení. Eh, chtěli bychom tyto sítě skutečně budovat, budou padnout na to stovky miliard a proto tedy chceme spolupracovat s Junkrovým plánem a s dalšími bankami. Ale samozřejmě dobrých 90% prostředků musí přijít z jiných strojů. To znamená, že chceme přeskoumat eh, legislativu a potom zapojit eh, eh, také hráče. Druhé téma spektrální politika na cestě k sítím páté generace. Tady je třeba přijmout několik opatření. Za prvé je třeba pokračovat ve výzkumu až do Eh, stádia tržního zavedení, čili a to děláme v rámci GPPP. Dále eh, chceme eh, uzavřít příslušná smlouva s další, smlouvy s dalšími světovými trhy, Japonsko, Jižní Korea, Čína, tady existuje společná deklarace a dále třeba se USA s Brazílií. My skutečně chceme do té naší sítě 5G a chceme do našeho úsilí zapojit i další regiony světa, tak abychom měli skutečně eh, celosvětový standard. Skutečně význam sítí páté generace eh, nelze přecenit. Na kongresu eh, mobilní technologií v, Bar- v Barceloně byly vlastně pouze dvě dominantní témata, to je kybernetická bezpečnost a sítě páté generace další věc, jako eh, medicina na dálku, e-health, eh, connecting car, autonomní eh, vozidla. To všechno nemůže existovat bez plošné, plošné možnosti přenosu daleko většího množství dat daleko vyšší, vyššími rychlosti. 3G to nezvládne, 4G to nezvládne, ale kombinace 5G a 4G to umožní. A dále jde o to, aby při eh, udělování eh, nebo rozdělování frekvencí prostě páté generace nastala celoevropská harmonizace. Pokud se toto zatím určuje nezávisle po jednotlivých zemích, tak to, to nepůjde, protože Eh, tady jde o, eh, de facto o to, kolik se dostane peněz za licence do státního rozpočtu. Ehm, to potom znamená, že eh, to prostě nebude v Evropě jednotné, bude to opět roztříštěné a na hranicích mezi státy pořád bude chybět pokrytí. Čili my tady počítáme s řadou opatření a teď ještě další bod, to jsou regulační orgány. Mně je jasné, že členské země eh, nechtějí eh, se vzdát národních regulátorů a přenechat to evropskému regulátorovi, ačkoliv eh, v digitálním světě všechno mluví pro. Ale máme ještě další odvětví, energetika, s ASOU eh, v Lublaně, dále bankovní sektor, pojišťovnictví, eh, obecné eh, služby a tak dále. A tady se skutečně regulace daleko více evropsky koordinuje. EISA v energetice má daleko větší kompetence než EREC v, ten, v, v telekomunikacích. To znamená, že národní regulátoři Eh, by měli daleko více eh, spolupracovat eh, na evropské úrovni a z toho by tedy měli vyplnout další nové kompetence. My k tomu tedy dáme novou, nový návrh základního předpisu a také předpisu e-privacy. Dále chceme Eh, předložit iniciativu Free Flow of Data, to znamená volný tok údajů, volný tok dat. A tady se to nebude eh, týkat těch dat, které jsou chráněny podle jiných směrnic a podobně, ale jde o eh, volný tok nezbytných digitálních dat, tedy nezbytných z hospodářského hlediska. A poslední vysoce citlivý bod my bychom chtěli ve druhém pololetí eh, předložit eh, druhý větší balíček pro eh, digitální duševní vlastnictví, čili autorské právo. V prosinci jsme navrhli takovou dílčí část a to byla přenositelnost. A teď bude následovat větší balíček, kde Eh, je tady ještě eh, další velká téma, to jsou eh, publikační práva. A to skutečně musíme nějak zapracovat do digitálního autorského práva v rámci modernizace. Čili tolik, tolik vypadá, tak to vypadá náš pracovní program na rok 2016. Děkuji vám. Just a short takže, jenom stručně. Teď dáme slovo nejprve koordinátorům a potom ostatním členům výboru. Snažte se hovořit stručně. Děkuji, děkuji vám. Já bych chtěl zmínit tři obavy, které mám a částečně už to zaznělo během vašeho eh, příspěvku. jedna, k transpozice e, směrnice o bezpečnosti sítí. Já si myslím, že bezpečnost e, údajů a také bezpečnost sítí, to jsou dvě strany stejné mince a už se o tom a minulý týden se hlasovalo o nařízení o ochraně údajů a já si myslím, že my musíme zajistit, aby bezpečnost údajů byla opravdu brána vážně. Doufáme, že veřejně e, soukromé partnerství, které se chystáte navrhnout, zajistí, že společně vytvoříme standardy pro evropské společnosti, které se budou brzy uplatňovat, protože ty společnosti, které budou e, součástí rozsahu působnosti směrnice, o tom se bude teď hlasovat v červnu tady v Bruselu, na parlamentním zasedání, tak ty společnosti musí vědět, jak mají postupovat, aby splnili e, požadavky, podmínky. Za druhé, hovořilo se o platformách. Já si myslím, že je vhodná doba na to, abychom hovořili o platformách, protože komise teď právě oznámila, že v tomto kontextu eh, postupuje proti velkým internetovým společnostem a já si myslím, že musíme být rozumní. Ne všechny platformy, které jsou k dispozici, jsou zase tak eh, veliké, takže pravidla by měla být eh, spíše mírnější. Měli bychom se zaměřit na ekonomický růst, na inovace v EU, ale i mimo EU. A potom třetí poznámka. Ta se týká iniciativy o digitalizaci eh, odvětví včerejška. Já si myslím, že toto je důležité eh, řešení, proto abychom zajistili, že Evropská unie tady nebude pozadu. Nicméně některé podniky už nás kritizovaly za to, že ten 50 miliardový balíček na několik příštích let není dostatečný. Takže já se ptám, jak bychom mohli postupovat, abychom podpořili tento návrh nebo vylepšili eh, ještě více. Děkuji. Děkuji. Další řečnice. Ausführungen, äh, die äh, durchaus wieder aussagekräftig äh, waren, wie immer. Und ich möchte... Bylo to skutečně informačně eh, velmi intenzivní. A já bych chtěla k tomu přidat ještě jedno téma, které může znamenat eh, hodně. Je to de facto eh, německé téma, je to takzvaný vektoring v Německu. Protože to je také věc, která možná otevírá dvířka k tomu, že by nebylo možné eh, zaručit eh, síťovou neutralitu, poněvadž by na to nebyly kapacity. Čili tady prosím eh, pozor. Chtěl bych zdůraznit to, co právě řekl Andreas Schwab, a sice, že bezpečnost datových toků nabývá na významu. My v poslední době jsme z různými pokusy zjistili, že bezpečnost je eh, daleko, je tedy důležité, protože hekři dnes mohou třeba eh, zasahovat do řídících systémů v automobilech a to by bylo hodně nebezpečné. Čili je to skutečně, eh, je tady velká míra rizika, musíme uvažovat o tom, jak to řešit. No a pak je tady třetí téma a to je geoblocking. Jde o téma, které mi velmi blízké a já bych to řekl, řekla slovy jednoho mladého studenta ve Stuttgartu, eh, kde jsem byla nedávno eh, tady k e-commerce. Eh, ona mi řekla, on mi řekl, proč, proč pořád mluvíme o přeshraničním nakupování, teď máme společný trh tak se k tomu staví mladí lidé. Ty Vůbec eh, nechtějí slyšet o nějakém přeshraničním. Prostě chtějí, aby ten trh eh, přirozeně fungoval. A to znamená, že my musíme zajistit to, aby ten společný trh také opravdu vznikl. A to znamená spoustu pravidel eh, pro nakupování online, pro smluvní právo a tak dále. Ale také, jak říkáte, je třeba postarat se o to, aby eh, řada potíží, které jsou naprosto zbytečné, byly skutečně řešeny, jako je třeba ta adresa IP, IP adresa nebo eh, kreditní karta, která je vystavena v určité zemi a proto ji nepřijmeme a tak dále. Či to jsou opravdu věci, které vadí mladým lidem a příště nechápou, poněvadž pro ně mobilita přirozená, přirozená věc. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Když jsme se naposledně, posledně sešli na skupině EKR, e tak si myslím, že eh, to, co jsem říkal, bylo pochopeno špatně. Já chci samozřejmě digitalizovanou budoucnost plně, ale myslím si, že k tomu už došlo. Samozřejmě nechci, aby to komise náhodou zničila tím, že bude eh, chránit nějaké špatné zájmy nebo špatné obchodní modely a tak dále, nebo tím, že neochrání naše zájmy. Jsem byl, eh, komise před deseti dny eh, na toto téma hovořila a hovořila o tom, že možná nebo zvažuje spoplatnění některých platform, jako je například YouTube, což je ovšem ale úplně jiné řešení, než to, které mm, vzniklo na začátku. Internet se postupně mění. Eh, a to, že bychom zničili takovéto služby, které používají desítky milionů uživatelů každodenně, to není podle mne dobrý nápad. Potom komise zvažuje další spoplatnění, další daň, která eh, existuje v Německu a ve Španělsku. Dáň na eh, konkrétní text, textové části. Takže já myslím, že vel, velké subjekty, eh, které lobují v této oblasti, by z toho měly přínos. Agre, de- o agregátory. Já si myslím, že tím bychom se vrátili 30 let zpět eh, do minulosti. A mohu vám říci, že nikdo eh, nevyužívá pouze jeden zdroj ke zjišťování informací. Potom to, že bychom nějak spoplatňovali data v digitálním prostředí, to by zničilo eh, některé služby a aplikace, které jsou zdarma. A říkám zase, že spotřebitelé si je stahují každodenně v objemu milionů. Je to samozřejmě nebo by to by, bylo, to by bylo nevhodné. V eh, britském tisku se nedávno psalo o tom, že EU zasahuje příliš mnoho do eh, životu evropských občanů a toto by byla opravdu katastrofa. Pokud bychom eh, zakázali nebo spoplatnili YouTube a podobné služby, tak by to bylo opravdu velice nevhodné. Takže já si chci ujistit, nebo aby nám komise řekla, zda takovéto zdaně a spoplatnění opravdu zavede a pokud ne, tak ať je vysvětlí své důvody. A potom geoblokování. Ve většině by, bo souhlasím s tím, co už zaznělo, že by lidé měli mít možnost nakupovat přeshraničně, nicméně my nemůžeme nutit společnosti, aby eh, prodávali do těch zemí, kde nechtějí něco prodávat, zvláště za předpokladu, že se nechtějí řídit eh, předpisy těch daných zemí. Eh, mohlo by to potom vést k tomu důvodu, že ty, že ty společnosti stáhnou své výrobky z trhu úplně a o to samozřejmě nám nejde. Potom poslední věc, hovoříte o to, že chcete zapracovat další aspekty do směrnice o audiovizuálních službách. Já chci upozornit k tomu, abych, na to, abychom si dali pozor na neplánované dopady. Samozřejmě kriket je obrovský, obrovský rozšířený sport, ale baseball také, ten nezajímá. A například hlavní liga baseballu eh, funguje tak, že můžete sledovat eh, vysílání ve Spojeném království eh, například amerických zápasů. A pokud bychom dali do, společnost, do směrnice eh, nějaké ustanovení o minimálním obsahu, tak by to vlastně znamenalo, že lidé, pokud by se na to chtěli dívat, tak by se tam musel vysílat nějaké malé procento eh, i eh, evropského baseballu, nicméně lidé se na toto dívat nechtějí. Takže chci pouze říct, dejme si pozor na neplánované dopady, které by to mohlo mít, ale obecně si myslím, že vidíme tu věc stejně. Prostě musíme pouze zajistit, abychom nezničili to, co už se nám podařilo dosáhnout. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Jsem velice ráda, že se nám daří postupovat ku předu v digitální problematice a doufám, že na konci vašeho mandátu i našeho mandátu budeme moci občanům dokázat, že jsme schopni opravdu plnit eh, nějaké cíle. Kolegové už zmínili řadu důležitých věcí. Já se zaměřím pouze na dva aspekty, které zazněly pouze částečně. Jednak přenositelnost, portabilita to se bude za chvíli projednávat. Vy máte v tom návrhu požadavek, eh, nebo vyvážený takový požadavek, jde o to, aby se eh, uvádělo, uváděl pobyt eh, uživatele, zároveň se tam uvádí, že požadavky musí být přiměřené a nesmí to vést ke sledování toho, kde se uživatel nachází. Já samozřejmě souhlasím s tím, že vyváženost je důležitá, ale bude to obtížné, budou se na nás obracet různé zúčastněné strany, napadat nás, takže já uh, se chci zeptat, jak budete reagovat na ty, kteří budou navrhovat změnu tohoto rovnová, této rovnováhy, zvláště ty, kteří uh, hájí, uh, hájí um, autorská práva. Potom dále připojené automobily. Co si o tom myslíte? Jak vidíte budoucnost připojených automobilů? Podle mne Evropa aby se mohla stát lídrem v této oblasti, musíme začít přemýšlet nad tím, co můžeme pro odvětví v, té, v této oblasti udělat. Takže prosím, můžete se vyjádřit podrobně k tomu, eh, co předpokládáte, že komise tento rok ještě vydá k těmto aspektům, možná nějaké pokyny nebo eh, předpisy v souvislosti s těmi propojenými auty. Děkuji. Julia Vejda. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. My bychom se měli bavit o pracovním plánu k digitálnímu společnému trhu a hm, tady je bohužel třeba počítat se spožďováním. Máme tady spožděné návrhy ke geoblockingu a já myslím, že k tomu hodně důležitých věcí řekla už paní kolegyně Gebhardt. Ehm, my se tím zabýváme ve eh, výboru velice intenzivně a předložíme konkrétní návrhy k digitálním obsahům u směrnice pro kabelové a satelitní vysílání. Domnívám se, že komise by tomu měla věnovat pozornost, ale také by mě zajímalo, proč se teď odkládá další směrnice. Jde o geoblocking, což eh, je tedy také eh, téma přístupnosti, ale také Tady máme zdůvodnění, že to je prostě, tady je problém s tím právem na panoráma, fotografie a duševní vlastnictvím a tak dále. Sharing economy, eh, to z plánu komise zcela vypadlo. Možná byste nám měli říct, co to znamená. Čili nic nebude, anebo E, se to přesune do sdělení k platformám. Čili to jsou různá témata. No, e, jedním e, platformou je Android, a to určitě ale není sharing economy. Čili co bude s tím tématem? K reformě duševního vlastnictví opět zažíváme odklad a není to první odklad. Původně to mělo být 6 měsíců po té, co eh, komise začala pracovat, hned předložila návrh a teďka tedy měla předložit a teď eh, o dva roky později téměř, tak eh, co se děje? De facto my jsme ty, ty, ty, ty různé meze, hranice mezi těmi jednotlivými částmi už částečně definovali a Eh, de facto vy jste se už několikrát negativně eh, vyjádřil k ochraně pro vydavatele a my jsme už dlouho neslyšeli nové argumenty. Eh, mě by zajímalo, když Juncker říkal, že duševní vlastnictví na digitálním trhu bude k prvním prioritám, bude první prioritou, tak já se ptám, proč tedy Eh, s tímto tématem je vlastně blokována celá reforma. A možná tady máme ještě jeden bod, a to je ten nový plán, nový časový plán komise. Tady máme návrh k eh, dohodě z Marákeše umožnit eh, Eh, tedy jde o to umožnit lidem, kteří jsou postižení, přístup ke knihám a čtení knih, tak to tady už vůbec žádný termín k tomu není stanovený. Naposledy jsme se o tom bavili na výboru Judy v prosinci, návrh je eh, v šuflíku a teď je eh, de facto eh, zdržován, poněvadž eh, má být předložen současně s reformou duševního vlastnictví. To má být v září, ale teď se dozvídáme, že v září tedy nebude Marakešo, tedy dohoda Marak- s Marakešem. No a my tedy brzy Eh, budeme mít ratifikaci eh, v 20 eh, zemích, čili v zemích to bude, ale Evropská unie jako prostor, kde těch knih takto upravených je nejvíce, se prostě nebude účastnit. Čili mě by zajímalo tedy, proč tady nevidíme žádný pokrok a co můžeme udělat, aby ta dohoda z Marrakeše konečně doratifikovala a realizovala. Okay, I've got... Ano, Teď tady máme šest dalších řečníků na seznamu řečníků. Chcete si vyslechnout všechny ty otázky najednou, takže budeme pokračovat. Anna Maria uh, Kurace Bild. Eva Parnova, Lisa Jakansari and Vicky Ford. And... A ještě Nikola, ne? Nebo ano? Ano? Dobře. Takže, snažme se nemluví déle než minutu, každý z vás, tak aby měla komise možnost respekt, eh, odpovědět. Ana Maria. Ano, děkuji. Děkuji, vy podporujete eh, to nařízení o ochraně údajů, tak abychom se vyhnuli fragmentaci a abychom eh, vytvořili jednotný digitální trh. A má otázka je, máme být zklamáni, když nám zástupci podniků říkají, že jim dělá starosti administrativa, příliš velká komplexnost, nedostatek ohledu na budoucnost, fragmentace. Je to totiž legislativa, která má extrémně velký počet výjimek vlastně založena na výjimkách a to ovlivní investice, konkurenceschopnost a e, pracovní místa v Evropě, tak jak nám říkají tedy zástupci e, e, biznesu a také to ovlivní mezinárodní tok. Takže má otázka je, vy říkáte, že budete představovat e, dokument o volném toku údajů, legislativní návrh na toto téma. Já se ptám, máte nějakým e, způsobem v plánu to vyvážit, protože naše vize, náš cíl spočíval v tom, že vytvoříme jednotný, správný, harmonizovaný a také vyvážený dokument, právní předpisy, což by nám eh, podařilo, nebo což by nám pomohlo zajistit tu integritu, což by bylo eh, skvělé. To nespochybňuji, ale nepovedla se nám ta část, která se měla zaměřit na mm, jednotný trh zaměřený právě na jeho uživatele. Potom zmiňujete modernizaci e, autorských práv a těchto právních předpisů. Například my jsme z CDček přešli na streaming, e, kde se poslouchá hudba a dívají se lidé takto na filmy. My máme eh, velkou část legislativy založenou na poplatcích. Stále si ještě vybírají poplatky, tak jako by si lidé kupovali CD, což je samozřejmě, jak zmiňoval David, velká překážka tomu volnému toku, volnému pohybu služeb, digitálních služeb. Potom třetí věc, která už také zazněla. Pokud je o geoblokování, já velice vítám váš návrh, těším se na něj. Doufám, že také bude vyvážený, tak jak je popisujete, a nebude zacházet do extrému, například tak, že, by bylo, že bychom nutili všechny, aby prodávali všude. Souhlasím s řadou poznámek, které už zazněly. Děkuji vám také za ostatní návrhy, které nám předkládáte. Děkuji. Robert Rochefort. Děkuji. Pane komisaři, děkuji, že jste eh, tady podnítil Poláky k tomu, aby pili Bordo. Je to jedno z nejlepších vín i v mém volebním okrsku, takže k tomu se nemohu než připojit. Eh, chceme digitalizovat evropské hospodářství, evropský průmysl. To je obrovský projekt. Chceme tak učinit pro podniky budoucnosti, pro podniky, které už na trhu zastoupeny jsou, ale je to jaksi obrovské, eh, obrovský projekt. A vy nám říkáte, že komise nemá fondy na tuto digitalizaci, že to stojí eh, příliš draho, že se musíme opírat o eh, partnerství veřejného soukromého sektoru, PPP, a nebo členské státy. A já se vás táži. Provedla komise skutečně simulace a nebo je to jenom e, nějaké takové zbožné přání či odhad? Vy jste odkázal na Junkrův plán, ale v poslední době jsme neměli mnoho nových informací o Junkrově plánu. Takže je to skutečně plán, který bude sloužit Evropské unii v jejím celku pro digitalizaci hospodářství, anebo to bude znovu Ehm, každý členský stát, který bude zastupován svými projekty a využije to ehm, některý pro digitální oblast, některý pro něco jiného. Dále. Otázka rozdělení investičních prostředků do celé Evropské unie, nejen do některých členských států na úkor jiných. Má otázka je prostá. Už jste modelovali, simulovali k čemu dojde, k čemu by mohlo dojít a vedli jste dialog eh, s členskými státy tak, aby se skutečně finance našly? Malin, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za váš čas, za váš příspěvek a i já se chci vyjádřit k otázce geoblockingu. Zajímá mě, jak, chce, jak hodlá komise eh, hledat tu správnou rovnováhu, aniž by diskriminovala proti spotřebitelům? Eh, samozřejmě, že by měl, měl mě mít eh, neomezenou volbu, ale mikro, malé a střední podniky na ostrovech, které v důsledku své velikosti a úspor z, rozpahu, z rozsahu se nejsou schopny účastnit digitálního trhu a prodávat do 28 členských států. Nechci, abyste mě špatně pochopili. Jistě, že si přeji svobodu digitálního trhu. Ale toto je jeden z případů, kdy možná nelze všem uh, měřit stejným metrem. Pokud někdo má operovat nad rámec své velikosti, aby sloužil všem 28 členských států, to by je mohlo úplně uh, vytlačit z trhu naopak, ne, úplně zničit. Takže jak chce komise takovouto situaci uh, ošetřit a řešit? Vím, že je to citlivé, ale jak eh, zajistit, abyste byli spravedliví vůči všem dodavatelům a eh, všem zákazníkům? Eva Paunová. Děkuji, paní předsedkyně. A vítejte, pane komisaři, rádi vás tu vidíme. Mám dva dotazy. A pokusím se je trošičku zúžit, aby byly konkrétní pro určité státy, ale ty eh, dvě hlavní témata jsou širší. Tento týden komise publikovala svá zjištění o rozšíření geoblockingu. A dosti mě překvapily tyto předběžné výsledky sektorového výzkumu ohledně geoblockingu v eh, oblasti elektronického obchodu. Protože se mi zdá opravdu šokující, jak nízká je úroveň přeshraničního obchodu z východu evropských zemí, včetně mé, oproti některým jiným tam je rozdíl až desetinásobný oproti zemím jako Lucembursko, kde občané ze 70% nakupují přes hranice, zatímco v Bulharsku je to 7%. A předběžná zjištění naznačují, že hlavním důvodem je geoblocking. Právě z tohoto důvodu nenakupují v jiných členských státech. A proto se táži, zda komise hodlá nějakým způsobem ošetřit tyto rozdíly v nadcházejícím návrhu o geoblockingu a zda budou přijata nějaká opatření, zvláště pro ty členské státy, kde jsou tím lidé nejvíce dotčeni. Další otázka se týká digitalizace evropského průmyslu a myslím, že to doplňuje to, na co se ptal ehm, Andrá Šváb, bude, budou existovat regionální iniciativy o digitalizaci průmyslu, digitaliza- ale jsou i některé e, státy, jako Chorvatsko, Slovensko, Rumunsko, kde nejsou žádné průmyslové iniciativy a takové e, plány digitalizační. Takže jak se na to díváte? Podpořila by komise státy, které nemají, nemají žádné regionální či národní eh, digitalizační plány na digitalizaci průmyslu? Paní Konsary, děkuji. Ta näiden asioiden hitaas kehittyminen ja edistyminen vie usko nevím, tady to skutečně postupuje velmi pomalu. A tím se, tím vlastně trpí důvěryhodnost těch důležitých eh, programů, které tady prezentujete. A my víme, že eh, rozvoj eh, zde je velice rychlý a my potřebujeme najít řešení, které nebude brzdit rozvoj. Ale možná, že Eh, aspoň bychom mohli se vyhnout eh, dramatickým chybám. Moje otázka tedy zní, eh, usilujete o nějakou studii, která by zjistila, jak je na tom celkově ochrana spotřebitele v tomto obtížném digitálním prostředí. Čili prostě co si holistického bychom tady potřebovali. Dobře, pane komisaři, dovolila by si pár uh, připomínek. Ve Financial Times dnes je dopis od 200 um, eh, nejvýznamnějších podnikatelů ve Velké Británii, kteří chtějí, že chtějí zůstat v Evropské unii v rámci eh, digitálního trhu obzvlášť a že je důležité, aby digitální trh i nadále byl podstatou, um, základem našeho ekonomického růstu a ne, aby ho podkopával. A jeden z důvodů, proč digitální ekonomika roste tak rychle, je, protože spotřebitelům se to líbí. A spotřebitelům se líbí eh, možnost volby, protože mají možnost výběru, rozmanitost. A takže když hovoříte o digitální ekonomice, můžete hovořit o mm, volbách spotřebitele, obsahu, protože to myslím, že je velmi důležité poselství, které nám někdy uniká, ztrácí se ze zřetele, že jsou to spotřebitelé, kteří nakupují na těch platformách a kteří tam zaji, zajišťují eh, ten, eh, jak si, ten, eh, tu aktivitu. A aby se zajistilo, že naše legislativa opravdu funguje v oblasti um, ochrany údajů, musíme dát eh, podnikům jasné pokyny eh, k implementaci a zajistit, aby nedošlo ke konfliktům v příštích legislativních nástrojích. Čili teď se zabývá, zabýváme digitálním obsahem, právem spotřebitelů požádat o navrácení svých údajů a svého obsahu. Jak zajistíme, aby platformy eh, to mohly splnit? Protože někdy je to trošku konflikt s GDPR. Zmiňujete také otázku bezpečnosti sítí, kyberbezpečnost, standardy. Dnes ráno jsme se bavili o T-typu ohledně toho, že vypadá, že nastavování standardů kyberbezpečnosti může jít trošku jiným směrem v Evropě oproti Spojeným státům. Jak zajistit mezinárodní diskuzi o stanovování standardů, která by fungovala pro spotřebitele, pro eh, firmy, aby to nebyly dva odlišné přístupy. Používáme ISO, ale je to proces NEST, čili eh, mezinárodní diskuze o stanovování standardu. A ještě k platformám. Ve zprávě Gebert Kalas jsme se bavili o tom, jak, že platformy se velmi liší. A když je nějaká legislativa k platformám, Prosím. Eh, berme v potaz, že jsou velmi různorodé platformy. Takže je důležité ponechat tuto volbu, eh, možnosti volby, varianty a přitom zajistit, aby náš vnitřní trh byl spravedlivý, aby existovala ochrana. Máte 12 minut. Besten Dank für die Vielzahl Ihrer Fragen. Děkuji pěkně za toto množství otázek i názorů. Tak především, paní Reda, já myslím, že uh, hovořit o uh, skandálu, ne, ne, ne, to, to ne. Já skandály nemám rád. A třeba, eh, když se týče eh, tedy toho Marrakeše, jestliže tedy řeknu, že potřebujeme eh, čtvrt roku navíc a že tedy eh, skutečně eh, to bude na podzim, ano, skutečně 2016 po Kristu v řekněme o čtvrt roku později, nejpozději prosinci. Ale skutečně já při nejlepší vůli a podle nejlepšího svědomí si dávám eh, toto jako eh, cíl. My jsme museli eh, také ubírat na personálu a tak dále. Čili my skutečně pracujeme a to, že prostě to, že prostě něco se trošku spozdí, to není skandál. Marrakeš budeme mít v září. Dále náš pracovní eh, plán komise budeme mít splněný do Silvestra letošního roku. Tak. A skutečně to, co jsme eh, to, co jsme slíbili, to bude, možná to bude plus minus eh, pár týdnů, plus minus měsíc, ale bude to v letošním roce. Za druhé finanční prostředky. Skutečně my opravdu aktivujeme 14 eh, eh, miliard eur, víc nemáme. Více nám totiž parlament nedal. Já bych docela rád eh, vzal peníze ze zemědělství do výzkumu a pokud by s tím Francie souhlasila, pak to bude fungovat. Ale skutečně, Connecting Europe Facility, to byl můj boj v předchozí komisi. 9 miliard do energetiky, 9,5 miliard do digitálního. Eh, čili eh, my jsme eh, ovšem zažili z ruky parlamentu a rady minus jednu miliardu. Takže tady skutečně já bych velice rád dělal více, ale nemám na to. Za druhé, těch 15 miliard to ne, s tím nechceme jít do infrastruktury. Tady chceme jít do eh, výzkumu, eh, do cloudu. Toto chceme rozjet. Chceme digitální huby pro decentralizované poradenství pro malé a střední podniky, eh, tak jak to kofinancují regiony. A my očekáváme, že ten, eh, tendence bude taková, že členské země a příslušné odvětví dají k dispozici trojnásobek. Členské země eh, by skutečně do toho měli dát více peněz do digitální infrastruktury, než kolik věnují na eh, chodníky, přechody, podchody a podobně. Jenomže ve strukturálních fondech jde právě spíš o tu hmotnou infrastrukturu, tu kamenou. Je otázka pro členské země, jestli chtějí tady přejít spíše eh, k zájmu o digitál. My jsme také, pokud se týče širokopásmého, širokopásmého připojení, předložili studii a já jsem hovořil o takzvané gigabajtové společnosti. A abychom skutečně měli tu širokopásmovou infrastrukturu, tak potřebujeme stovky miliard a tady to můžeme skutečně eh, tedy dát ten prvotní impuls prostřednictvím Junckerova plánu, ale pak je na členských zemích, jestli budou chtít dát méně do silnic a železnic a více do digitálu. Také tedy ten vektoring, paní Kolen Gebhardt, ano, 7. dubna eh, jsme eh, dostali rozhodnutí té Bundes digitálních agentur a mm, to je nějakých 30 stránek a my teď máme do 10. května čas na to, abychom posoudili kompatibilitu tohoto návrhu eh, s evropským právem. Já eh, budu mít před sebou několik eh, slyšení v příštím roce a 10. května budeme muset rozhodnout, jestli půjdeme do důkladnějšího přeskumu, který bude trvat dva nebo tři měsíci. Je to eh, velice komplikovaný a významný eh, případ a bude mít také precedenční charakter. Čili eh, proto já bych byl spíše proto, abychom šli do toho hlubšího přeskumu. A důležité jsou pro nás tři cíle. A jakékoliv posílení sítě je dobré, ale eh, nechceme, aby to konkurenční prostředí, které se už eh, tady vytvořilo, tak ho zase odbourávat a vrátit se zpátky k monopolům. A dále za třetí, eh, uvažované investice do skraněných vláken by měly zůstat atraktivní. Neměli bychom jejich atraktivitu narušit eh, více, tedy eh, mohu říct si později, nebo můžeme se o tom bavit mezi čtyřma očima, ale každopádně eh, tak nějak to je. Já jsem skutečně velice zvědavý, jak na to budou reagovat vládní strany v Berlíně, všechny tři. Kybernetická bezpečnost. Tomu vám mohu říci, a to eh, se týká pana, kolega, pana kolegy Švába, bylo nesmírně obtížné přimět členské státy k tomu, abychom v Evropě měli tedy eh, jakýsi regulační rozměr na evropské úrovni. Oni hovoří o tom, v tom smyslu, že je to národní eh, bezpečnost, vnitřní bezpečnost a Evropa do toho nemá co mluvit. No, já eh, si myslím, že tedy eh, bychom eh, toto měli poněkud reformovat a s tím kybernetickým partnerstvím mezi veřejným a privátním sektorem máme skutečně první, poprvé možnost dosáhnout vynikající míry zabezpečení dat a také pokud se týče toho datového průmyslu, tak eh, eh, tady je taky pro ně se otvírá tržní možnost. Geoblocking, tak eh, tady jsem si vyslechl nejrůznější názory a je jasné, že kyperský vinař nemůže být nucen k tomu, aby vyhověl zákazníkům z Irska, Eh, přičemž dosud byl zvyklý pouze na svůj kyperský trh. Čili tady nehovoříme o otevření trhu a sloučení trhu v, v eh, evropský trh eh, jako prostě jediný cíl. Když třeba chce někdo z Bordeaux poslat víno do, do Litvy, tak eh, tam si skutečně může eh, spočítat, kolik to bude stát a stanovit cenu. Ale na druhé straně, jestliže má exkluzivního eh, prodejce v Nizozemí, tak už potom nemá možnost to cenově a nákladově tolik ovlivnit. Čili my skutečně nechceme takovýto eh, geoblocking, který by byl ještě méně spravedlivý než dosud. Chceme prostě, aby ten spotřebitel měl podmínky všude stejné. Jestliže eh, si to můžete koupit v Nízozemí, ale ne v Belgii, pak eh, to vypadá, že tady co si není v pořádku. Dále, volný pohyb dat Komunikace je na prvním místě. Nejde tedy o soukromá data. Tady k ním máme eh, nařízení o ochraně dat a elektronickém soukromí, ale jde o data, která jsou hospodářsky významná. A tady v některých členských zemích existují úpravy, podle kterých Eh, není, není možné, aby eh, občané jiných členských zemí měli k těmto datům přístup. To chceme zrušit. Chceme, aby pro důležité digitální sítě a pro společný trh byl zajištěn volný pohyb dat. Standardizace. Včera jsme ve sdělení ukázali a e, je to tedy v souladu a po dohodě s digitálními sítěmi v členských zemích, jsme ukázali, e, kde si myslíme, že evropská standardizace je nezbytná. 5G, e, IoT, kybernetická bezpečnost, to jsou příklady. A teď my chceme provést určitou modifikaci, například EC a podobně, tak abychom měli skutečně Eh, evropské standardy, ale současně jsme v kontaktu s Američany, vytvořili jsme eh, kulatý stůl, eh, to je Digital Europe a americká strana a chceme tyto standardy sepsat společně. Také budeme mít zástupy v eh, zástupce v Hanoveru příští rok eh, tady z Ameriky, abychom mohli pokračovat v příštím roce. Connected Cars. Od loňského září z eh, ASEA a e Klepa, to jsou asociace automobilek a jejich dodavatelů v Evropě a také zástupce Telekomu. E, sesedli jsme se ke kulatému stolu a e, chtěli jsme vědět, co je třeba udělat pro to, aby Connected Cars mohly skutečně fungovat po celé Evropě. Konektivita, e, to znamená plošné a výkonné datové připojení, to je skutečně velice důležité. My v Evropě máme několik tušebních tras, Eh, třeba eh, prostě eh, dálnice, kde je úsek 100 km a všechno je to, všechno je to takto zprovozněno pokusně. Samozřejmě tedy 5G a výkonné datové spojení, to je nutno, nutnost pro to, abychom skutečně mohli mít spolehlivé connected cars. A také je tady potom otázka, komu data patří, kdo je může využívat, vlastníci a tak dále. A opět tady potřebujeme evropskou regulaci. Balíček autorských práv, ten budeme mít na podzim. Ehm, budeme samozřejmě o tom ještě jednat Eh, problém je třeba, eh, já nevím, fotbalové zápasy, eh, které jsou jaksi místního charakteru, tak tady to, hm, jestli to chcete regulovat všechno, tak hodně štěstí. Ale my zatím nejsme rozhodnutí, ale jestliže dostaneme dostaneme dostatek požadavků k tomu, abychom přeskoumali hm, právní, právní postavení vydavatelských domů, a to můžou být noviny, to mohou být eh, eh, vědecké publikace. Takže my tady musí být, tady je prostě právní vztah mezi platformou, žurnalistou a všemi dalšími. Čili já myslím, že je skutečně dobře, jestliže to proskoumáme, jestli to vnesneme jasno a jestliže předtím proběhne formální konzultace, tak jak jsme to zahájili před třemi týdny. No až to budeme mít, tak já samozřejmě rád vám potom ty výsledky předložím dříve, než začneme eh, vypracovávat nějaký návrh, jak to legislativně ošetřit. Čili já tady nechci nic ničit. Čili ano, chceme se angažovat, ale prosím v klidu a s rozumem. A ještě jednou, eh, ještě bych chtěl říct, já tady nemám, nevlastním akcie žádného vydavatelského domu, nicméně beru vážně hospodářské potíže eh, právě těchto vydavatelů. Opravdu se jim nedaří tak dobře. A jestliže máme nějaký evropský eh, svaz vydavatelů, kde jsou jak Němci, tak Britové a tak dále. A jestliže tito nám jasně eh, dají své požadavky, jestliže je podpoří také žurnalisty, tak to v podstatě nemůžu ignorovat, ale musím eh, k tomu otevřeně přistoupit. Obecně, pokud eh, já tedy předložím svoje digitální portfolio ve výbore Kult, ITRE, Jury, Imko. tak eh, jeden, jeden výbor mě válcuje z jedné strany a kulca se z opačné strany. Já tady dostávám eh, požadavky eh, z kulturního výboru, které jdou úplně opačným směrem než od vás nebo od ITRE. Čili já bych skutečně prosil. Já Eh, eh, skutečně, eh, jak si to tady nemůžu všechno zprostředkovat, to, o toho jsou tady frakce. Já bych potřeboval skutečně koherentní návrh frakce nebo skupiny výboru a čím koherentnější to bude, tím lépe. Chtěli bychom Eh, skutečně dosáhnout ještě před koncem tohoto století, abychom tady měli eh, v radě digitální radu a v parlamentu digitální výbor. Ale skutečně by bylo výborné, kdybych mohl konzistentně pracovat týden co týden s jedním jediným výborem, protože teď je situace velmi heterogenní. Mohu jenom navázat na to, co jste řekl o konzultacích o autorském právu a platformách. Protože já myslím, že tady je trošičku určitá obava ohledně znovu otevření této záležitosti. A konzultovali jsme jen s některými sektory, ne se všemi aktéry. My chceme mít jistotu, že všichni, všechny subjekty jsou náležitě konzultovány. Takže tady je trošku eh, obava ohledně znovu otevření konzultací o autorském právu. Protože uživatelé říkají, tohle nedante, tohle neregulujte, možná se jim tolik ne, nenaslouchá jako jiným aktérům. Můžete tudíž říct jen ano, ne, zda ty konzultace jsou skutečně otevřené všem aktérům? Vážená paní předsedkyně, už ve druhé Barozově komisi jsme Eh, k oblasti autorského práva provedli velice rozsáhlé konzultace a studie, ale eh, nepodařilo se předložit návrh na těchto studií. Nicméně ty studie tady pořád jsou. My jsme na začátku našeho mandátu prohlásili, že také eh, vycházejíce z těch dvou případů s Googlem chceme skutečně Eh, řešit eh, eh, toto. A sice, že my tady máme platformy, které jsou stále vlivnější a otázka je, vyžaduje si to novou regulaci, anebo to budeme řešit případ od případu. A to je také u těch, u toho slyšení s telekomunikačními společnostmi. Nebo také my tady máme ARD eh, a e BBC a Vodafone a ti řekli, eh, že eh, pokud má být tedy férová konkurence, pak je třeba také započítat ty nové nabízející poskytovatele obsahu. A potom je otázka, Eh, nakladatele taky nějak regulovat, nebo z její svazy bychom potřebovali hovořit. A eh, vlastně eh, oni přišli se svojí pozici teprve před tře, třemi měsíci, ale my na to taky budeme muset reagovat, čili také bude konzultace, respektive jsme se jí zahájili. Takže ano, my, my chceme tedy přijít na podzim, možná později s balíčkem, ze kterého spad bude vycházet a každý, kdo tomu má co říci, eh, bude vítán, pokud se přihlásí. Takže skutečně, eh, já nevím, červen, červenec nebo v září, eh, skutečně chceme tedy provádět konzultace. Já jsem si jistá, že bude informovat eh, všechny. Víte, že se dá pos, počkat s konzultací, pokud jsou specifické eh, otázky. Ehm, každopádně se domnívám, že je tu je to otázka, která záleží, na které záleží mnoho našim eh, poslancům. Chcete být inkluzivní, takže vám zašleme možná více ještě odpovědí na alternativně sformulované e, otázky. Děkujeme, pane komisaři, a my budeme pokračovat a budeme e, nyní probírat legislativu o přenositelnosti. Um, Marco Zulo, chcete se vyjádřit ke stanovisku o přeshraniční přenositelnosti eh, služeb online, které poskytují obsah na vnitřním trhu? Marko. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Yes, please. okay. <laughs> Grazie, presidente. Oggi parliamo di portabilità. Ano, děkuji paní předsedkyně. Když hovoříme o e, přenositelnosti, stačí uvést jeden příklad. Když si dnes koupím v Itálii DVDčko, potom odjedu do Belgie, tak jsem slyšel, že nemohu využívat eh, tento obsah, respektive kdybych si to vyslechl, že nemůžu použít tento obsah, tak by mě to šokovalo. Je to takové právo, které už je zajištěno teď a eh, považováno za součást našich práv a kdyby se mi něco takového nepřiznalo, tak by mě to šokovalo. A nicméně k něčemu podobnému dochází. Dnes k tomu dochází. Navzdory tomu se to považuje za marginální problém. Údaje Eurobarometru uvádí, že pouze 20 eh, občanů v Unii podepsalo nějakou smlouvu eh, na využívání multimediálního obsahu online a pouze část těchto občanů tráví eh, v zahraničí více než 10 dnů za rok. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že používání těchto služeb právě představuje dynamickou část naší společnosti. Tato část respektive Evropská unie v minulosti podporovala mobilitu, výměnu mezi jednotlivými zeměmi. Hovoříme například o přeshraničních pracovnících, o studentech, kteří odjíždějí čerpat zkušenosti do zahraničí. Hovoříme o části populace, která eh, se teď bude stále navyšovat, tedy procento se bude navyšovat a my nemůžeme předstírat, že tento problém neexistuje a nebude nabývat stále větších dimenzí. Je to ta stejná dynamika, která se před nějakou dobou eh, týkala roamingu. Také se říkalo, že je to problém, který se týká pouze malého počtu lidí, ale nakonec se ukázalo, že je to přesně naopak. Teď víme, že přizpůsobení eh, předpisů požadavkům eh, trhu, který se využívá velice rychle, je nutné, nicméně nesmíme tím narušit rovnováhu. váhu rovnováhu, eh, která, za, která zajišťuje nebo které se odvíjí také vývoj tohoto digitálního obsahu. Celé panorama v Evropě je bohaté. Víme, že vnitrostátní trhy nejsou homogenní, liší se. Existují jazykové i kulturní rozdíly mezi nimi, které musíme respektovat, pokud nechceme, aby nabídka pro konečného uživatele eh, byla ochuzena. Já se domnívám, že cíl eh, této naší činnosti je dosažení rovnováhy, tak abychom zajistili práva těm, kteří si legitimně koupili nějaký digitální obsah a zároveň tím musíme umožnit nebo vytvořit eh, prostředí pro místní producenty, kteří v tom mohou nějak působit a nebudou škrceni příliš velkou regulací. Takže z toho důvodu je důležité, aby byla zajištěna portabilita obsahu a e, aby se z toho stalo celoevropské řešení. Musí být jasné, že přenositelnost se rovná přístupu, přístupnosti. Z toho důvodu musí být vyjasněn ten koncept obvyklého pohybu, e, pardon, pobytu. Víme, že existují i různá kritéria pro definování tohoto konceptu a my musíme rozhodnout, jaká kritéria budou užitečná pro e, náš cíl tak abychom se vyhnuli tomu, že se to bude zneužívat že se tím bude obcházet eh, nařízení. Například se bude uvádět nějaké fiktivní eh, místo pobytu. Také musí být jasný koncept dočasnosti. Ten musí být vyjasněn. Musíme se rozhodnout, zda je nutné stanovit nějaký minimální počet dnů, během kterého eh, spotřebitel za rok má právo na přenositelnost, tedy využívání obsahu v zahraničí. A dále je důležité, jak se to bude ověřovat. Jakým způsobem poskytovatel služeb bude odpovědný za ověřování této skutečnosti, kde se člověk nachází. Zvláště z toho důvodu, že svět se velice rychle vyvíjí. Dále, musíme trvat na tom, že toto bude povinné, že přenositelnost bude povinné. Eh, návrh komise obsahuje eh, návrh týkající se placeného eh, obsahu nějakých placených služeb a nebo neplacených, ale tam, kde se předpokládá, že se bude nějak ověřovat identifikace uživatele. Dnes existují mnohé služby, které ano, vyžadují po uživateli poskytnutí údajů, nicméně Způsob, jakým se ověřují eh, tyto údaje, není vždy úplně vhodný a v reálu k tomu nedochází. Takže si myslím, že také musíme dát pozor na to, abychom příliš neškrtili poskytovatele služeb, eh, kteří dnes působí na trhu. To jsou tedy hlavní aspekty, na kterých budeme muset eh, pracovat a kterým budeme muset čelit. Tyto aspekty také ukazují, jak už několikrát vyplynulo, že text, který máme před sebou, se nezaměřuje hlavně na autorská práva, ale naopak usiluje o harmonizaci předpisů na vnitřním trhu. Z toho důvodu musím vyjádřit lítost nad jednou věcí. Je mi líto, že vedení eh, v této oblasti bylo přiděleno výboru Jury. Podle mne toto náleží našemu výboru IMKU, protože je to velice důležité z hlediska ochrany spotřebitele. Jsem se jist, že toto jsou argumenty, které ještě projednáme, budou právě předmětem naší dnešní diskuze. Já budu velice rád se všemi kolegy spolupracovat a také se zpravodají, protože nám jde o to, abychom dosáhli ambiciozního, ale i e, vyváženého textu, který budou schopni všichni podpořit. Děkuji. Okay, Ano. Já náhodou vím, že stínový zpravodaj EPP bude muset odejít na zasedání koordinátoru, takže bude vám vadit, když e, přeskočíme a e, dáme mu slovo. Pokud e, by to ostatním nevadilo, tak vám dám slovo teď, protože potom budete odcházet na koordinátory. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také kolegům. Myslím, že pan Zulo vyjádřil uh, řadu aspektů, o kterých budeme muset uh, vyjednávat, když budeme řešit tuto otázku přenositelnosti. Je to opravdu velice důležitá věc a týká se to našeho výboru IMCO. Zabývá se tady totiž digitálními inovacemi, musíme zajistit, aby eh, spotřebitelé měli přístup k obsahu, který si zaplatí, což by mělo být podle mě zdůrazněno. To, že hovoříme o platformách, že stále musíme bojovat proti nelegálně stahovanému obsahu a musíme také vytvářet podmínky pro průmyslové odvětví eh, k tomu, aby mohlo takovéto platformy vytvářet a nabízet, ale také musíme zajistit přístup eh, spotřebitelům k tomu obsahu. Jak říkal pan zpravodaj, musíme eh, usilovat zvláště o tu rovnováhu, což je zvláště důležité, když hovoříme o kreativním cyklu. Musíme zajistit, aby bylo možné respektive aby se spotřebitelé mohli zpětně vyjadřovat k tomu obsahu, který bude přispívat k jeho vylepšování. Nejde tedy o to, abychom vytvořili příliš preskriptivní rámec, který by naopak ničil takovýto obchodní model. Obchodní modely, které podporují tento kreativní cyklus. Pokud by totiž eh, lidé neměli dostatečný přístup k obsahu, tak se k němu nemohou vyjadřovat a ten se nemůže dále vylepšovat. A naším cílem vždy je eh, ten co nejlepší obsah. Takže podle mne musíme zajistit, abychom nevytvářeli příliš přísné pravidla, ale zároveň měli z právního hlediska jasné. Také je důležité, zaměřit se na ten aspekt pobytu. Musíme zajistit, abychom nějakým vhodným způsobem mohli ověřit ten pobyt a tuto část. Je klíčové toto opravdu zajistit, protože když se podíváte například na Spojené království, tak adresy a e, poštovní směrovací čísla e, někdy nestačí. Někdy se ověřuje i na základě dalších údajů, rodných čísel a tak dále. Takže toto jsou věci, které se budou lišit mezi jednotlivými členskými státy a my musíme e, zajistit, abychom, nebo musíme zjistit, co je možné používat za účelem verifikace a zároveň e, musíme zohlednit rozdíly mezi členskými státy. K tomu musíme zvolit e, to nejlepší řešení. Každopádně e, musíme také zvážit eh, nějakou ideální implement, lhoutu pro implementaci. Zatím je to 6 měsíců, ale možná bychom měli zvážit prodloužení eh, této lhouty na 18 měsíců až 2 roky. Pokud by se nám to podařilo, myslím, že bychom mohli vytvořit za IMCO kvalitní zprávu, kde se budou odrážet naše cíle. A já myslím, že eh, svět se právě tímto eh, směrem vyvíjí. To znamená, musíme zajistit eh, spotřebitelům přístup k obsahu, který si legálně zakoupili, ať už se fyzicky nachází kdekoliv. Každopádně musíme usilovat o tu správnou rovnováhu a těším se v budoucnu na spolupráci s kolegy na této problematice. Děkuji. Ano, děkuji Eva Pánová. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat komisi za eh, velice kvalitně eh, naformulovaný text. A myslím si, že nařízení místo směrnice v tomto případě je vhodná volba. Návrh se zaměřuje na přenositelnost a já bych chtěla vyzvat všechny kolegy, aby toto měli na paměti, když budou předkládat poznámky eh, k tomuto textu. Je to relativně krátký text ve kterém jsou obsaženy výzvy eh, z technologického hlediska, alespoň si to myslím. A podle mne naší prací eh, jako europoslanci a členové výboru IMCO je zajistit pro občany i podniky právě tu přenositelnost. A toho se týká eh, toto konkrétní nařízení. Jde o to, aby občané měli přístup k obsahu, který si legálně zakoupili, zaplatili za něj, a to ve chvíli, kdy cestují po Evropě. Zároveň musíme podnikům eh, umožnit rozšířit eh, škálu služeb, aniž by to pro ně představovalo další náklady nebo zvýšenou byrokracii. Text by rozhodně neměl nijak omezovat schopnost podniků inovovat a zároveň nabízet eh, uživatelům nové služby. Myslím si, že to je zvláště důležité pro mikropodniky, nově založené podniky a malé a střední podniky. Jsem přesvědčena o tom, že přenositelnost je novou normou, novou povinností a my musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se to stalo v roce 2017 realitou. To bude znamenat, že budeme muset zvolit nový typ vedení, eh, mnohem zacílenější kroky, eh, rychle přijímat dokumenty, aniž bychom rozvolnili příliš ten navrhovaný text. Od té doby, co byl zveřejněn návrh, už uplynula určitá doba a já opravdu doufám, že budeme moci koordinovat naši činnost tak, aby výbory zapojené do tohoto tématu dosáhly svého cíle. Ještě je tady několik věcí, které budou muset být dále vyjasněny v tom původním návrhu. Podle mne jedna věc, která je důležitá, je to, abychom se nesnažili na základě tohoto návrhu eh, opravit současný rámec upravující autorská práva. Ne, musíme hledat způsoby pro podniky, eh, jak ověřovat pobyt eh, svých uživatelů nebo spotřebitelů a jejich tedy ten obvyklý pobyt. Zároveň by ta legislativa neměla být příliš těžkopádná. Nesmíme zapomínat, že je dost eh, obtížné předjímat, eh, jakým způsobem se budou technologie vyvíjet. Také se musíme vyhnout tomu, abychom měli to nařízení naformulováno fixně, prostě v nějaké chvíli. Pokud jde o definici obvyklého pobytu. Mně se to zdá zatím takové minimalistické, ta definice. Podle mě bychom to měli ještě malinko dopracovat. Zároveň musíme postupovat přiměřeným způsobem a vyhnout se zase příliš dlouhé definici. V ideálním případě bychom měli vypracovat eh, definici, která je zacílena na tento konkrétní eh, případ, na tento dokument. Měli bychom se zaměřit zvláště na Eh, proces ověřování. A pokud je o otázku nebo ten koncept dočasnosti, ideální by bylo definici ponechat v současné podobě a měli bychom se spíše zaměřit na to, jak správně nastavit to ověřování. Dále omezení počtu dnů nebo stanovení nějaké lhuty. To by podle mě znamenalo, že tím podkopáme zásadu přenositelnosti a že ji tím vlastně zničíme. To byla hlavní témata, která jsem chtěla zmínit a budu se velice těšit na úspěšnou spolupráci s kolegy a na dosažení politické dohody už během prvního čtení, které proběhne do konce tohoto roku. Tímto způsobem budeme moci spotřebitelům do roku 2017 eh, nabídnout trojí výhodu. Zrušíme uh, roaming, neodůvodněný geoblocking a potom uh, tuto oblast. Je to podle mne pro občany velice důležitá věc když zohledníme například šířící se skepticismus v poslední době. A poslední poznámka. Nesmíme zapomínat na to, že toto nařízení je pouze prvním krokem a tím správným směrem. Pro dosažení přeshraničního přístupu k obsahu v rámci celé EU a velice se těším na budoucí spolupráci se všemi kolegy. Děkuji. Nikola Danti. Nikola Danti. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Konečně jsme se dostali k této otázce. Už několik měsíců to tady máme před sebou. Proběhla obrovská diskuze o tom, kdo bude příslušný pro tuto otázka a, otázku a jak říkal pan Zulo, i mně je líto, že jako příslušný výbor byl stanoven výbor Jury. Každopádně my se teď musíme snažit eh, alespoň co nejlépe přispět eh, k této velice důležité otázce v pozici, v jaké jsme. Já jsem přesvědčen o tom, že toto má velice důležitou eh, dimenzi a význam pro vnitřní trh. Když se podíváme na text podrobně, musím říci, že podporuji eh, cíle komise. Komise se v rámci různých iniciativ teď snaží odstranit překážky, na které často evropští eh, občané naráží a nemohou tak eh, volně využívat eh, jednotného trhu a online obsahu, který si legálně zakoupí ve své zemi pobytu. Pokud bychom eh, odstranili tyto překážky, bylo by to, byl by to první krok vůči obecnější výhodě a obecnější vylepšení situace, kam bude spadat také například odstranění geoblockingu a tak dále. Využívání online obsahu zakoupeného v dané zemi. To je stále aktuálnější, protože lidé eh, často cestují do jiných zemí a myslíme si, že by to také mohlo nakonec představovat obrovskou výhodu pro spotřebitele na tom trhu, který je stále integrovanější, a to i v oblasti digitálních služeb. Bude to opravdu eh, důležité také v souvislosti s konečným zrušením roamingových poplatků. Zatím eh, to má omezený počet příjemců, tato iniciativa, ale ten počet se bude stále zvyšovat v příštích letech. Já si myslím, že je zvláště důležité zdůraznit, že tento návrh by neměl nějak ovlivňovat eh, právní rámec eh, upravující autorská práva. To se bude řešit i jinde na jiných fórech. Tím bychom se měli řídit a Tady u tohoto návrhu se předpokládá vlastně jakási právní fikce a bude se to tak, že uživatel se stále nachází ve svém e, členském státě pobytu. Já, jak už jsem říkala, souhlasím s cílem, e, který si stanovila komise a podle mne by parlament tady mohl velice užitečným způsobem přispět e, k věci. Mohli bychom například pomoci vyjasnit některé důležité aspekty návrhu. Přičemž cílem bude přijmout jasný a snadno proveditelný text v praxi. Z toho důvodu podporuji eh, volbu nařízení spíše než směrnici. V nařízení je několik věcí, na kterými se budeme muset ještě zamyslet a budeme na to muset pracovat. Konkrétně mám na mysli například definici obvyklého pobytu a toho eh, dočasného pobytu v jiném členském státě, tedy dočasnosti, a také eh, tím mám na mysli ověřování. Článek 3 obsahuje eh, také povinnosti poskytovatelů služeb, eh, povinnosti, které má vůči spotřebiteli. Já doufám, že se nám podaří nakonec eh, vypracovat konečnou podobu návrhu možná do konce roku 2017, že to bude schváleno společně s tím dokumentem o roamingu a zároveň tím vylepšíme úroveň práv nebo ochrany spotřebitelů. Možná se nakonec ještě pozmění několik podmínek používání služeb. Já věřím, že se nám nakonec podaří nalézt hodná řešení, že vylepšíme tento návrh, který obecně řečeno podporuji. Um, Morten Lockhart. Morten Lockhart. Nikoliv. Kdo ještě? Pardon. Dita? Ne. Takže Dita Charanzová. Děkuji. myslím, že to mohu říci poměrně stručně. Sdílím z mnohé z těch eh, připomínek kolegů. Rád bych poděkovala komisi za tento návrh zřídka vidíme eh, nařízení teda 8 článků a přitom 8 stránek. Když to eh, porovnám s eh, typovým schvalování, kde máme 400 stránek a stejný počet článků, tak myslím, že komise se podařilo skvělým způsobem skoncentrovat tento text do několika stránek. A má největší role stínové zpravodajky je tento text nyní hájet. Doporučila bych jen pár technických pozměňovacích návrhů v této fázi. Jeden se týká 3.3. Žádáme poskytovatele, aby řekli abonentovi, jakou kvalitu dostane, pokud použije eh, tu službu v jiném členském státě. Líbí se mi ta myšlenka, že eh, která je, v, že eh, to je zahrnuto do smlouvy, v článku, jak je to v odstavci 2, ale jak to je v praxi na základě informací, které jsou k dispozici, to může být těžké odhadnout tu kvalitu dopředu, že možná bychom mohli doplnit nějaké z ní, jako když je to možné. A článek 4 opět podporuje ten odstavec, ale myslím, že potřebujeme nějaký článek, který říká, že právní fikce nedává automatický přístup k obsahu, který je legální v členském státu, kde ten abonent je dočasně umístěn, pokud si to společnost přeje. článku 5 a úvodním ustanovením bych, bránil, bych se bránil čemukoliv, co změní, změní odstavce 2. Zároveň bych doplnila tři nové odstavce zde i v článku 4 a 7. První by byl odstavec, který říká, že to nařízení nebo e, změna kontraktu by neměla eh, způsobit eh, právo odstoupit od smlouvy, zatímco odstavec 1 je jasný v tom, že ehm, se nezabývá možností, že držitelé práv se můžou prostě jen odstoupit od smlouvy s poskytovatelem, nebo aspoň od těch přenositelných částí. Dále by tam měl být odstavec, v němž se říká, že ty tež změny eh, neposkytují právo k odstoupení ve, ve smlouvě mezi eh, abonentem a poskytovatelem, ale zároveň musíme chránit spotřebitele, chceme dát více práv jedincům, ale tyto změny by neměly být s nikým zneužívatelné, někým, kdo se snaží nějakým způsobem vykroutit ze své smlouvy. A e, ještě bych potřebovala pokyny od komise ohledně toho, jak to sformulovat. Potřebujeme článek, který říká, že by to neměl být důvod ke změně či zvýšení sazeb držiteli, e, obsahu nebo poskytovateli Eh, v, směrem ke svým zákazníkům. Nechci, aby přenositelnost byla jen záminkou eh, k vyšším eh, abonentským sazbám. Děkuji a těším se na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Máme tu někoho z GUE? Chce někdo hovořit za zelené? Gia? Děkuji. Domnívám se, že největší předností tohoto návrhu je to, že je, je eh, kontroverzní, protože je to otázka eh, autorského práva, takže je dobré, že se podařilo to předložit stručně a nekontroverzně, eh, pardon, nekontroverzním způsobem, tak aby to řešilo specifický problém a to pro lidi, kteří již eh, se stali abonenty eh, nějaké služby a potom eh, musí se přemístit do jiné země. Každopádně to neřeší otázku geoblockingu v širším kontextu, protože stále existuje mnoho lidí, kteří permanentně se ocitnou na špatné straně hranice a chtějí přeshraniční, mají mít přeshraniční přístup. Takže tady odkazuji na um, ten další návrh komise, aby jsme skutečně šli tímto směrem. Děkuji eh, za to, že jsme zahájili diskuzi také s um, dalšími výbory, které se um, na tomto podílí. Myslím, že tu není příliš mnoho k tomuto návrhu, co by se mělo měnit. Myslím, že některá vyjasnění, eh, která by byla zapotřebí, již zmínila Dita Charanzová. Jedno z doporučení, která bych ještě chtěla doplnit, nad kterým bychom se měli zamyslet, je doplnění odstavce k monitorovacímu mechanismu, protože to je něco, co tam zatím vůbec není. Vyhodnocení dopadu komise také říká, že by návrh měl po pěti letech být eh, přeskoumán. To bychom měli možná zmínit přímo v právním textu. Celkově řečeno, definice v tomto návrhu jsou velmi rozumné, velmi citlivé. Nevidím žádný důvod k tomu, abychom stanovovali nějaký eh, časový limit přenositelnosti, ale myslím, že tady eh, si eh, jsme všichni na jedné, všichni máme stejný názor, ale je tu doporučení z rady zavést určitý prvek pravidelného vracení se do státu původu v té definici. Pokud bychom do toho chtěli, že se někdo musí eh, pravidelně vracet do státu původu, aby to znamenalo, že by členské státy to museli nějakým způsobem ověřovat, eh, komise ten návrh formulovala tak, aby z toho nevyplývaly žádné obavy ohledně ochrany údajů, aby nebylo nutno neustále monitorovat specifickou um, lokalitu uživatele musíme dbát na to, abychom neměnili eh, definici obvyklého bydliště, aby, tak, aby to vyžadovalo monitorování cestování lidí po Evropě. No, ehm, myslím, že by mohlo být nějaké, dáno nějaké vyjasnění k tomu, jakým způsobem to může být prověřováno, zejména u těch placených služeb, nejrozumnějším způsobem, jak kontrolovat něčí bydliště, a to by mělo stačit je prostě měnit bankov, eh, kontrolovat bankovní informace. Když slyším některé myšlenky ohledně toho, že by se dalo měnit, lidé by si mohli začít um, otvírat účty po celé Evropě jenom v zájmu přenositelnosti, tak myslím, že by bylo mnohem snažší eh, to řešit jen vpn a obejít geoblocking tak jako tak. To... Takže to myslím, že není vůbec platné. Měli bychom um, dbát na úměrnost eh, mm, povinností, jimiž eh, zatěžujeme poskytovatel, že u těch placených služeb kontrola bankovních informací by měla být dostačující a měli bychom tam mít nějaké doporučení ohledně toho, toho jak některé neplacené služby mají být pokryty nařízením, jak je možno kontrolovat eh, obvyklé bydliště běžným způsobem. Budu samozřejmě sledovat tuto složku v Jury Doufám, že dospějeme eh, k rychle k nějaké dohodě, aby to mohlo vstoupit v platnost v příštím roce. Děkuji. Kaja Kalas. Děkuji. Bylo řečeno již mnohé, ale chci podpořit Julii v tomto posledním bodě. Je nesmírně relevantní, abychom byli opatrní, obezřetní, aby držitele copyright tu museli tedy vyžadovat, aby nemuseli neustále kontrolovat, kde jsou ti lidé. Nepřejeme si být v situaci, kdy je neustále trakována, sledována IP adresa ze strany poskytovatele. To by rozhodně aby to rozhodně bylo proti pravidlům ochrany údajů. Nevím, jak to je s tím účtem bankovním, ale každopádně měli bychom ten účet bankovní brát jako jednu z možností. Děkuji. Marco, the, the only point I would like to make is the same point I made. Jediné, co chci říct, je to tež, co jsem řekla předtím komisaři. To jest připomenout, že jedna z věcí, na které nám záleží, je zajistit, že tam bude hodně různého obsahu, protože pokud eh, ta legislativa bude špatně nastavena, každý si může eh, sebou ten obsah vzít, ale spotřebitel, volba pro spotřebitele, rozmanitost kreativního obsahu je také musí být k dispozici, čili rozmanitost obsahu. Martin Prát? Prosím. Za komisi. And Andreas, right. But come in Maria first. Maria jako první? Děkuji. Já myslím, že tady nepotřebuji nějak mnoho, jak tomu říkáte. Já bych chtěl poděkovat členům výboru, kteří zareagovali pozitivně. A eh, tak samozřejmě, pokud komise bude potřebovat eh, jakékoliv další vysvětlení, jsem k dispozici a e, je to záležitost pro e, strážce duševního vlastnictví a autorských práv, stejně jako e, společného trhu. Myslím, že je úplně normální, že si spotřebitelé něco zakoupí, tak jak si mm, k tomu mohou přistupovat, i když překročí hranice, proč ne. Samozřejmě verifikace je nezbytná, ale je tady třeba mít vyvážený přístup. A myslím si, že tady skutečně není nutno omezovat portabilitu. E, naši občané cestují z mnoha důvodů a e, tato úprava by skutečně měla, mož, měla pomoci být vstříc různým potřebám různým typů spotřebitelů. Děkuji. Andreas. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu není mnoho co dodat. Ehm, kromě toho, že chci poděkovat naší eh, zpravodajce, Eh, my už jsme řekli jako EPP, eh, jak se stavíme k tomuto návrhu a také samozřejmě víme, že svět se mění a s ním i eh, onlineové služby v EU. Mene řekla, že je to přinejmenším stejně důležité jako tedy pro vnitřní trh, jako z hlediska duševního vlastnictví. A když se podívám na kolegu Koracu Byl, tak Eh, skutečně vidíme, že jsou zde služby jako streamování nebo hudba, eh, které mm, prostě ten přeshraniční problém už vyřešili. Samozřejmě, že je eh, důležité vědět, že mezi Eh, smlouvou se spotřebitelem a eh, tou nabízející platformou je ještě další smlouva, sice mezi autorem a touto platformou. No a samozřejmě, eh, pokud to všechno zapracujeme, tak to znamená, že s tímto nástrojem se nám podaří zase postoupit kousek dál. Čili toto je důležité pro vnitřní trh, ale také je třeba zabránit retroaktivitě. A teď jde jenom o to, eh, nakolik je možno zasahovat do eh, už uzavřených smluv a platných. Eh, samozřejmě, že třeba u fotbalu může být poněkud to obtížnější, pokud se týče dávání k dispozici přístupu. No, já myslím, že tady skutečně eh, budeme muset eh, udělat ještě další krok, ale spíše středné doby, středně době, poněvadž některé členské země potřebují určitou, eh, určitý prostor pro to, aby se mohly přizpůsobit. Jinak myslím si, že tady máme jednak tu europeizaci, ale jinak tady máme ještě takové menší lokální nabídky, a to je třeba také zohlednit. Tady je to také o financích. Já tedy nejsem z malé země a tom, to znamená, že já k tomu tedy přistupuji trošku jinak, ale eh, skutečně je třeba zmínit, že takovéto efekty jsou. No a eh, také je, je důležité, aby kolegové z těchto zemí souhlasili. Děkuji. Děkuji, Marko. Přejete si tam ještě něco říct? Ano, pouze velice stručně. Chtěl jsem poznamenat, že i pro mne je velice důležitá eh, schopnost eh, malých producentů i nadále zůstat na trhu poté, co bude toto nařízení schváleno. Takže v této souvislosti podle mne by bylo velice zajímavé a užitečné moci si přečíst eh, analýzu dopadů nákladů, které z toho budou moci plynout, které možná vyplynou tedy z uplatňování toho nového nařízení. Děkuji. Thank you. Just a quick issue. Děkuji. Ještě tedy k eh, načasování bude třeba eh, trošku přijat na tempo, protože eh, chceme mm, tedy, aby, aby to bylo v souladu tedy s termínem ve výboru Jury. My to budeme debatovat na koordinátorech. Zřejmě tedy stanovisko 20. 5. Eh, května a poté eh, hlasování v červnu, to se eh, bude, to se teprve dohodne na koordinátorech, ale pravděpodobně ne teď, ale až příště. Ale Jury by to chtěl urychlit. Dobře, takže děkuji. Můžeme tedy nyní stručně přejít ke zasedání koordinátorů, poněvadž máme spoždění.